Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda zahájila dnešní jednání. Měli bychom začít tak, jak bylo plánováno, takže nejprve bych ráda všechny uvítala. Někteří z vás zde nejsou úplně poprvé, takže děkuji všem, kteří jsou zde již po několikáté. Chtěla bych říci, že zde máme zástupce 24 členských států, ale ještě zde máme zástupce Černé hory, Turecka a Norska. A mm, takže to jsou vlastně další země, které jaksi mm, jsou blízko Evropské unii. Norsko je také v rámci EH Evropského hospodářského prostoru. Děkuji za to, že jste také přišli a navíc zde máme zástupce rakouského předsednictví, paní Julian Bogner-Strauss, rakouská ministrině pro otázku postavení žen a mládeže, dále čes, komisařka Věra Jourová, která je komisařkou pro spravedlnost, potřebitelé a rovnost žen a mužů. Dále zástupce Rakouska je zde pan Reinhold Lopatka, předseda stálého podvýboru pro evropské záležitosti od eh, Rakouského, Rakouské rady. A dále ještě další zástupce Rakouského parlamentu. Ještě čekáme na pana Lukaže Jeho, předsedu Evropského eh, hospodářského sociálního výboru. Je zde také paní Barbara Duden, předsedkyně eh, výboru pro zahraniční záležitosti a také ještě čekáme na další eh, osoby. Zde máme zde také pozvaného pana Joachina Almoniu, bývalého místo předsedu Evropské komise. Já bych vám eh, chtěla ještě připomenout, že v rámci tohoto eh, setkávání se střetáváme každý rok. Je to tedy setkávání s vnitrostátními parlamenty. Většinou se toto setkání koná jednou ročně. A hovoříme o tom, jak zlepšit parlamentní rozměr Evropské unie. Myslím si, že vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament – mají společnou odpovědnost vůči občanům Evropské unie v tom, eh, abychom vytvářeli jejich budoucí domov, eh, abychom jaksi přetvářeli Evropu v budoucnosti, také ale zároveň musíme trvat na základních hodnotách, na nich je Evropská unie vystavena. Jsme rovněž všichni přímo zvoleni, čili mm, je důležité, aby hlas občanů byl vyslyšen v legislativním procesu v Evropské unii. Také máte povinnost eh, si skládat, nebo respektive tedy kontrolovat demokraticky exekutivu ve svých zemích. Takže já si myslím, že je velice důležité, aby ehm, se stále přetrvávala tato funkce parlamentu a je také důležité ukázat i našim občanům, že my, kteří jsme jimi byli zvoleni, máme vliv i na to, jak bude Evropská unie vypadat v budoucnu. Letos se zde potkáváme za tím účelem, abychom si vyměnili společně názory. Vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament budeme hovořit o stavu debaty o budoucnosti Evropy. Asi tedy víte, že na evropské úrovni máme tři takové síly, nebo takové, takové tři proudy diskuse, které tedy bohužel nejsou úplně propojené. Máme zde tedy Evropská komise, která eh, zahájila svou zprávou E, dále zde také byla zpráva předseda komisi Žana Kloda Junkra, čili to je taková ta, verse, taková ta vrstva komise. Jsou tam také konkrétní návrhy, dále probíhá diskuse a občas jsou zde i důležitá rozhodnutí učiněná na radě. No a tou, takovým tím třetím proudem názoru je Evropský parlament, kde rovněž, pro, pro, kde rovněž jsou různé rozpravy o budoucnosti Evropy což jsme eh, zahájili v roce 2017, kdy jsme připravili zprávu na toto téma a nyní pracujeme také na další zprávě, která bude takovým eh, výsledkem a takovým odkazem našeho výboru pro budoucí legislativní období. Rovněž bereme v úvahu i stávající diskusy. Jsme velice rádi, třeba když jsme si vyslechli zprávu o stavu Unie Žana Kloda Junkra, kde bylo řečeno, že komise se zavazuje, že přinese návrh nebo návrhy, jak, jak se rozšířit, jak mm, rozšířit kvalif- hlasování klasov- kvalifikovanou většinou i na společnou eh, bezpečnostní a zahraniční politiku také se často hovoří o tom, že je důležité, aby rozhodovací procesy byly transparentní, a to nejenom zde v Evropském parlamentu, ale také zejména na radě. A to žádáme i ve, spoj, ve spolupráci s ombudsmanem. A dále i nadále usilujeme o to, aby Evropský parlament měl posílené své vyšetřovací pravomoce, to je takový náš každodenní boj. Snažíme se přesvědčit ostatní instituce, že ta práce na těchto pravomocích by měla být dokončena, to znamená, Evropský parlament by měl mít takové pravomoci, abyste mohl i e, plnit tyto mm, své úkoly vyšetřovací. Ještě se dozvíte podrobnosti od kolegy, který připravuje zprávu na toto téma. Jenom bych vám teď chtěla říci, že e, Eh, zatímco probíhá diskuse s vámi, tak zároveň mm, probíhá ta diskuse i, i zde a že vlastně se to všechno promítne i v těch budoucích diskusích. Ještě předtím, než dám slovo s našim hostům, tak mi dovolte ještě mm, pár praktických poznámek. Myslím si, že už to všichni asi víte, jak to zde chodí. Před sebou máte lístky, které Eh, jsou k tomu, abyste nás informovali, zda se chcete přihlásit o slovo. Kolegové se o ty lístky postarají a pak uvidíme, kolik řečníků se vždycky přihlásí. Poté podle počtu eh, řečníků, kteří mají zájem, to nějak rozdělíme, uspořádáme určité sloty, tak aby to bylo rozděleno mezi Evropský parlament i vnitrostátní parlamenty. A úplně první, komu dám slovo, je paní Julia Bogner Strauss za rakouské předsednictví. Máte slovo. Velice děkuji, paní předsedkyně. Vážená předsedkyně výboru pro ústavní vzdáleno, pro ústavní záležitosti, vážená paní komisařko Jourová, velvyslanci, poslanci, dámy a pánové, jsem velice ráda, že zde mohu zastupovat rakouské předsednictví a že s vámi mohu hovořit o budoucnosti Evropské unie. Domnívám se, že toto setkání mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty je nesmírně důležité, má posílit dialog a máme hovořit o věcech, které jsou pro nás všechny důležité. Rakousko vítá aktivní úlohu Evropského parlamentu a jeho podíl na debatě o budoucnosti Evropské unii. Je to opravdu debata na vysoké úrovni, má, velký, má velkou důležitost. Chceme slyšet eh, přání jednotlivých zemí a názor jednotlivých zemí. A je to vlastně také důležité, protože ta otázka Evropy je důležitější, než byla kdy předtím. Žijeme v takových velice bouřlivých časech. Samozřejmě ani Evropa, Evropská unie e, není imunní vůči takovým turbulencím. Chceme vést s našimi občany poctivou debatu o tom, co bychom měli zlepšit a co musíme zlepšit, abychom si zachovali všechny úspěchy toho, že zde máme jednotnou Evropu, která žije v míru. Při této příležitosti bych stručně chtěla nastínit několik takových cílů rakouského předsednictví a chtěla bych pohřovat o tom, jak chceme se podílet na budoucí úspěšnosti Evropské unie. Naším motem je Evropa, která chrání. Chceme zlepšit bezpečnost, chceme řešit výzvy spojené s migrací, chceme také ale chránit třeba i konkurenceschopnost Evropy a chceme stabilizovat i sousedství Evropy. To jsou společné výzvy, které musíme řešit, abychom si plně získali důvěru našich občanů. Co se týče té první priority, bezpečnost a migrace, zde pracujeme ze všech sil a s velkým zaujetím, abychom dosáhli pokroku ve všech eh, tématech. Byla zde mm, jednání ve Štrasburku, eh, pardon, v Salzburku, která hledala řešení, která se týkala ochrany hranic, eh, navratů do zemí. To jsou věci, které musí být řešeny prioritně dialog se, s africkými zeměmi a také rozšíření spolupráce s některými zeměmi, to jsme také řešili. Na příštím týdnu na Evropské radě budeme řešit všechny tyto věci, také budeme hovořit i o reformě Evropského společného asilového systému a o tom, jak dosáhnout pokroku v různých jeho rozměrech. Druhá priorita jednotný jednotný digitální trh, to je velice silné téma. Víme, že digitální služby a také i modely digitálního podnikání získávají stále na větším významu. Potřebujeme mm, vytvořit přívětivé prostředí pro eh, toto podnikání, aby se mu dařilo a aby se podpořily inovace. Naše další priorita souvisí s tím, že Stabilní a bezpečná Evropa bude pouze, pokud i její sousedství bude stabilní a bezpečné. Takže máme zde partnerství třeba se zeměmi západního Balkánu, což je velice vysoká priorita pro rakouské předsednictví. Chceme jim ukázat perspektivu, ale zároveň zde musí být jasná kritéria, která jsou navázána na jejich jednotlivý výkon a budeme je také podporovat v tom, aby dosáhli hmatatelného pokroku. Pro nás je jasné, že projekt evropské integrace nebude Eh, završen bez zapojení i těchto regionů. Dále také probíhají eh, velká vyjednávání ohledně návrhu o víceletém finančním rámci a také tedy je zde cíl i eh, dosáhnout dohody o odchodu se Spojeným královstvím. Potřebujeme i posílit zapojení a participaci evropských občanů, zejména mladých. V návrhu komise považujeme za nejlepší scénář, scénář číslo čtyři. Evropská unie musí reagovat na takové ty velké výzvy, kde potřebujeme společná řešení. Většina lidí nechce Evropu, která se jaksi snaží míchat úplně do všech drobných věcí, kde si většinou členské státy dokážou poradit mnohem lépe sami. A proto je důležité posílit mnohem obecněji i takzvanou zásadu subsidiarity. Jsme rovněž rádi, že zde je pracovní skupina o subsidiaritě. Budeme mm, i nadále, e, zejména 15. a 16. října, o tom jednat. Dále je zde také takzvaná Evropská iniciativa občanů, což je nástroj, díky kterému e, mohou občané lehce e, ovlivnit program nebo pracovní program, kterým se, který má Evropská unie probíhají rovněž různé konzultace. Tyto konzultace nám mají dát další eh, informace k tomu, jak eh, postupovat s Evropskou unii v budoucnosti. Já jako ministrině pro zahraniční věci bych chtěla zdůraznit, že mladí lidé jsou budoucností Evropy. Víme, že vlastně celý ten náš projekt jednotnosti ještě není dokončen. Musíme vytvořit silnější Evropskou unii a víme, že právě to budou ti dnešní mladí, kteří ji budou budovat a pro které bude vybudována. Ještě bych chtěla zdůraznit něco, co je také pravda. Ehm, mladí lidé jsou rovněž eh, úzce propojeni s Evropskou unii, Eh, máme zde například ERAS, program Erasmus, který je opravdu integrální nedílnou součástí evropského projektu. Také se ukazuje, že mladí lidé jsou více, eh, jak si více jsou propojeni s Evropou než třeba jiné věkové kohorty. I třeba to ukázalo na hlasování. Například v mé zemi se ukazuje, že Eh, více než 80 mladých Evropanů se, pardon, mladých Rakušanů se považuje za Evropany. Musíme tedy vyslyšet i hlady mladých lidí a musíme jejich hlasy brát v úvahu. Během rakouského předsednictví jsme i v tomto ohledu učinili důležité kroky. Například eh, bylo zde začátkem září setkání se zástupci mladých. Také zde byla konference Evro- mladých Evropanů kde byli zástupci mladých lidí, kteří se mohli setkat s ministry a diskutovat o věcech, které nejvíce pálí mladé lidi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto všechno nakonec ještě bude eh, kulminovat eh, evropskými volbami v květnu příštího roku. Musíme si být vědomi všemi, eh, všech výzev a také musíme hledat nástroje, jak ty výzvy řešit. Proto se také velice těším i na prezentaci pana Donda, který bude hovořit o budoucnosti Evropy. Děkuji. Děkuji. Velice děkuji a rovnou dávám slovo paní komisarce Věře Jourové. Věře Jourové, máte slovo. Eh, děkuji. Jsem velice ráda, že jsem dnes zde mezi vámi a že mám tu čest hovořit na téma, které, když jsem poprvé četla, tak mě trošku zneklidnilo. Budoucnost Evropy, kdo ví, ale přimělo mě to zamyslet se k tomu, jak eh, by měla vypadat budoucnost Evropy. Za prvé je to něco, co máme ve svých rukou. A měli bychom eh, využít eh, všechny příležitosti nejenom pro přítomnost, ale i pro budoucnost. Dnes dopoledne jsme hovořili o klimatických změnách, mluvili jsme o něčem, co bude užitečné pro příští generace, ale je naší povinností to začít dělat hned. A my se musíme snažit dělat maximum pro to, abychom předložili proveditelná efektivní řešení, která lidé v Evropě pochopí a která eh, eh, nám jasně řeknou, co máme dělat. Je potřeba odrážet také potřeby lidí, musí, musíme reagovat na atmosféru, musíme reagovat na to, že nám lidé říkají, že nemají rádi nestabilitu a, ne, a, a nedostatek bezpečnosti, který cítí a říkat jim pravdu. Já vím, že pravda to je slovo, které mnoho politiků nepoužívá. Pravda může být považována za relativní, ale jsou věci, které musí být stabilní a toto jsou právě ty pilíře a ty principy, na nichž EU stojí a ta pravda, se kterou bychom měli pracovat a vysvětlovat lidem, proč děláme to či ono. Ale čelíme terorismu, klimatickým změnám, krima, eh, k, migraci, rychlým technologickým změnám, rasismu, extremismu. Když se podíváme na celý ten seznam hrozeb a, a, a nebezpečí, tak eh, některá z nich jsou důsledkem čistě pro evropské produkce, ale některé přicházejí z vnějšku. A my musíme být schopni řešit oboje. Máme silnější kompetence k tomu, abychom řešili Eh, ty problémy, které si tvoříme sami a musíme to promyslet eh, znovu a lépe, pokud k tomu dostaneme důvěru od lidí, ale také řešit i eh, problémy a nestabilitu přicházející ze světa z něžku a jediný způsob, jak, mm, jak si čelit vnějším hrozbám, je zůstat jednotní a shodnout se na proveditelných řešeních se všemi státy, se všemi volenými zástupci, se všemi demokraty, kteří, jak doufáme, budou i nadále v Evropském parlamentu s vlivnými lidmi, s občanskou společností, s občany, protože to musí být inkluzivní proces s inkluzivním e, výsledkem pro budoucnost e, to nejtěžší řešení vnitřních i vnějších hrozeb. Já nevím, jestli se se mnou shodnete, ale já si myslím, že politici to nemají zcela pod kontrolou, protože nad námi někde, aspoň tak já si to představuju, tam je ta digitální sféra, kde začala fungovat nová realita a často funguje proti nám mnoho sil a nových sil využívají digitální sféru jako prostor bez zákona, bez pravidel, tam je džungle, která potom ovlivňuje reálný život a dělá tu džungli v reálném životě. Já jsem při přípravě svého projevu, který teď ani nečtu, tak jsem si připravovala, ehm, že budu hovořit o nadcházejících volbách a nejenom těch příštích, ale obecně, že chceme, aby politická pluralita a autonomní rozhodování voličů bylo stále jaksi eh, toho eh, výsledkem. Eh, každé další volby v Evropské unii to nebude prostě business as usual, to bude nová situace, eh, jsou tu nové hrozby, nové okolnosti. A kde jsou teda ty, nej, ty hlavní rizika? Zneužívání osobních eh, soukromých dat lidí. Někdo má pocit, že jsme posedlí ochranou osobních dat. Je to samozřejmě otázka osobního názoru. Pamatujete si tu eh, diskuzi o GDPR, ale co se stalo na eh, Facebooku, to, co se, eh, co jak si prasklo letos v březně, to je v březnu, to je prostě jako špatná sci-fi. Ukázalo se, že prostě firma, nějaký ekonomický hráč, jak si eh, eh, zasahuje do osobních dat 87 milionů lidí. Někdo prostě vstoupil do soukromé zóny x milionů lidí a zneužil tato eh, data, která vás určují jako osobu, jako svobodného člověka pro svoji politickou kampaň na to jsme zvyklí v, v, v komerčním světě, v reklamách. Všichni jsme cílem těchto kampaní. V digitálním světě samozřejmě jsme stále sledováni a jsme součástí těch algoritmů a těch cílových skupin. Jsme snadno jaksi zacíleni komerčními subjekty. Ale jestliže já nebudu Eh, jak si podléhat tomu komerčnímu tlaku, jako kupujte zeleněji, tak to je něco jiného, eh, než když eh, na mě tlačí nabídky, ať volím konkrétní lidi, konkrétní strany a podobně, to je něco jiného. Já koupím vlastně tu Eh, toho eh, člověka vlastně i pro další lidi, když budu, budu pro něj hlasovat. A, a to je hrozba. A to je to, co se ukázalo, že je možné jaksi na mikroúrovni zacílit na lidi na, eh, a v rámci určité kampaně na základě ukradených dat a já si nemyslím, že bychom mohli hovořit o svobodných eh, a spravedlivých volbách s garantovanou pluralitou v takovém případě. Čili to je první riziko. Ochrana osobních dat lidí. Druhé riziko je manipulativní eh, obsah eh, fake news a dezinformace. Třetí riziko je kybernetická bezpečnost, kybernetické hrozby a útoky. jak jsem říkala, volby nebudou jako obvykle pro eh, organizátory a to se, proto jsme oslovili všechny členské státy s doporučením, aby si volby uspořádali tak, aby právě zohlednili tato rizika, eventuálně změnili legislativu, protože Evropská unie nemá v tomto směru legislativní pravomoc a aby byli připraveni zajistit, že volby budou garantovat politickou pluralitu a budou garantovat eh, nezávislé hlasování, nezávislé volby. Ten elektrobalíček, eh, který já teď tady eh, vám popisuji, to myslíme vážně. Politická pluralita, pravice, levice, konzervativci, liberálové, to, vše, to musí být garantováno, že každý bude mít možnost svobodně Eh, svobodného přístupu k, k voličům a chceme zavést pravidlo eh, pro eh, online kampaně i, i jaksi ta pravidla, která platí pro offline kampaně. Nechceme žádnou cenzuru, nechceme žádné uvádění fake news na pravou míru, což je vlastně de, definice dezinformace, to znamená šíření falešných informací, které mají za cíl ovlivňovat názory a tak dále. Elektrobalíček to je eh, něco, co očekáváme, že členské státy vezmou vážně. Je to v rukou eh, také členských zemí, je to otázka spolupráce. Přáli bychom si, aby pokryli všechny ty hrozby, které jsme identifikovali a chceme vytvořit síť která bude na evropské úrovni pracovat tak, aby a, a vyzýváme členské státy, aby jmenovali své zástupce pro spolupráci s námi. Proč se EU pouští tady do toho. Jak jsem říkala, naše, naše eh, kompetence v, te, v oblasti voleb jsou omezené, je to otázka suverénních členských států, máme silnější eh, pravomoci v oblasti ochrany dat, to je pravda, ale představte si třeba, že volební procesy budou narušeny eh, těmi manipulativními technikami ve dvou, třech členských zemích. A celá Evropa pak bude mít velký problém. Takže proto si myslím, že je to taky téma, které spadá pod ehm, tu dnešní diskusi, eh, kterou je budoucnost Evropy. Takže, dámy a pánové, toto jsem eh, tady chtěla říci a to jsou velice aktuální témata zvlášť co se týče nových výzev a nových rizik, kterým musíme čelit. Takže na závěr bych chtěla říct, že jsem přesvědčena, že společně dokážeme eh, těm rizikům čelit a že vyvedeme Evropu z tohoto kritického historického okamžiku. Děkuji, paní komisařko. Mohu vás ujistit, že náš výbor skutečně se bude zabývat Eh, tím, co jste říkala. A nyní naše přátelé z rakouského parlamentu, eh, další řečník. Paní předsedající, eh, paní ministrině, kolegové, dámy a pánové. Já chci poděkovat paní Hybnerové za pozvání na tuto meziparlamentní schůz, schůzí, jejímž cílem je hovořit o budoucnosti Evropy v návaznosti na váš návrh zprávy. Já vítám eh, většinu té zprávy, ale ne celou. Vztah mezi národním a evropskou úrovní je mnohem důležitější, než jak se to ve zprávě uvádí. To vysvětlím později. Výzvy, které nedokáží vyřešit členské státy sami, je třeba řešit samozřejmě na evropské úrovni jsem i za skutečností, že význam evropského projektu, zvláště výhody Evropské unie, eh, je třeba na národní úrovni lépe komunikovat a také znalost eh, Evropské unie a jak eh, evropské instituce fungují, to je třeba propagovat v členských státech. Již deset let rakouský parlament pořádá workshop o demokracii, který je zaměřen na mladé lidi a vyučuje je o základech demokracie a Evropské unii eh, z hlediska všech jejich eh, aspektů. Každý rok 10 tisíc mladých lidí se účastní workshopů společně eh, s poslanci všech pěti stran zastoupených v rakouském parlamentu. Více než 100 tisíc mladých lidí již mělo možnost se dostat do přímého kontaktu s poslanci parlamentu a slyšet informace. Veškeré ty výzvy, kterým EU čení, mají z mého hlediska jednu věc společnou. Není možné je řešit eh, z hlediska jedné instituce. Úzká spolupráce evropských, národních, regionálních a místních úrovní je nezbytnou podmínkou pro další úspěšný rozvoj evropského projektu i pro znovu získání důvěry občanů. Národní parlamenty v tom sehrávají důležitou úlohu. A já proto musím zdůraznit, že další evropská integrace z mého hlediska bude možná pouze, když národní parlamenty, samozřejmě mimo Evropský parlament, si vezmou evropskou eh, agendu za své a budou na svých zasedáních hovořit o vlivu evropské politiky na své občany. V Rakousku poslanci Evropského parlamentu nejenom, že mají e, právo se účastnit e, práce našich výborů, ale mají také právo debatovat v našem parlamentu a někteří e, to využívají. Takže probíhá permanentní dialog s našimi poslanci, s evropskými poslanci a snažíme se o podobný dialog i s našimi občany. Eh, musím také pohovořit o pracovní skupině pro subsidiaritu. I o té se hovoří ve vašem návrhu eh, zprávy. Já jsem členem té pracovní skupiny, pohovořím o několika aspektech této práce. Tato skupina se stává eh, z poslanců národních parlamentů, výboru regionu a komise, ale má to širší dopad na všechny instituce a myslím, že i na Evropský parlament. Na v době náročné pro Evropskou unii to byl krok správným směrem. Posiluje na jedné straně Evropskou unii a zároveň posiluje principy subsidiarity a proporcionality, které se vzájemně nevylučují. Každá instituce, každý orgán by měl eh, dobře prostudovat zprávu této pracovní skupiny a rozmyslet si, jak na ní zareaguje, protože tato legislativa má vliv na všechny v Evropské unii a myslím, že by bylo dobře eh, lépe pochopit, sdíleně pochopit subsidiaritu a proporcionalitu. A proto se domnívám, že národní a eh, regionální parlamenty by měly hrát silnější úlohu. Podle mého názoru ještě, existuje, ještě neexistuje jednotný evropský uh, demos. Uh, evropská identita ještě neexistuje. Nemáme evropské uh, pasy, máme národní pasy. A národní parlamenty zůstávají důležitým pramenem demokratické legitimity a odpovědnosti v EU. A bylo by dobře využít znalostí národních parlamentů a zavádět takzvanou zelenou kartu, tak, aby tyto parlamenty mohly sehrávat pozitivní úlohu a ne jen tu negativní úlohu pomocí žluté karty, tak jak je to nyní. A e, Angela Merkel se zodpovídá, e, se zodpovídá e, Bundestagu Sebastian Kurz se musí zodpovídat rakouskému spolkovému sněmu ve Vídni eh, z toho, co dělá. My si musíme uvědomit, jakým způsobem Evropská unie funguje. Někdy se domnívám, mohou se mílit, že komise a i poslanci Evropského parlamentu jako by tuto realitu neviděli. A přesto je subsidiarita klíčovým principem. Byla zakotvená eh, v Maastrichtské smlouvě. E, díky Lisabonské smlouvě se úloha národních parlamentů posílila, ale sliby tam obsažené se nepodařilo plně naplnit. My musíme tento princip správně provádět. E, obrovský nárůst e, aktů v přenesené pravomoci je v protikladu s principy subsidiarity a proporcionality. Eh, kdysi jsme měli těch aktů 30, teď jich máme více než 140. To je špatné. Na jedné straně hovoříme o subsidiaritě a na druhou stranu máme tolik aktů přenesené právomoci. Potřebujeme objektivní analýzu, kde Evropská unie pomáhá a kde naopak brzdí. Vzhledem k tomu, že jsem se podílel na práci této skupiny, dovolte, abych závěrem požádal tento výbor pro ústavní záležitosti a zpravodaje nejenom, aby aby, aby, aby eh, tedy si přečetli zprávu této pracovní skupiny a odstavec 9 jejich usnesení, ale jsem si jist, že tato pracovní skupina poskytla cený vstup pro budoucí debatu o eh, budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament by měl vnímat národní a regionální par- eh, parlamenty jako silné partnery a měl by Evropu přibližovat evropským občanům. A můžete to dokázat i také pomocí eh, této zprávy. A nebo se vám to nepodaří. Děkuji vám a teď eh, za spolkovou radu Christian Buchmann. Pa, paní před... Vážená paní komisařko, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, když hovoříme o budoucnosti Evropy, tak eh, myslíme tím, že chceme budoucí eh, úspěšnou budoucnost Evropské unie. To znamená, aby občané jednak podporovali Evropskou unii, ale také, aby ji důvěřovali, aby ji respektovali. To si myslím, že je zásadní. Je důležité, aby rozhodnutí byla činěna na té nejvhodnější úrovni a zároveň, aby Evropa byla takzvaně bližší svým občanům. To už zaznělo z úst mých předřečníků. Eh, jsme možná někdy blíž našim občanům než vnitrostátní parlamenty. Posílená demokratická kontrola v Evropské unii může plynout z parlamentu a proto tedy zapotřebí, aby se byla taková opatření. Evropský parlament mm, je důležitým aktérem v celém tom eh, scénáři institucí. V září loňského roku ve svém projevu o stavu Unie Jean-Claude Juncker představil svou ambiciozní vizi budoucnosti Evropy. Byl tam takzvaný scénář 6, to znamená jednotnější, demokratičtější a silnější Evropská unie. Předseda Juncker rovněž řekl, že Evropská unie potřebuje takový velký demokratický skok vpřed. To znamená posílit eh, úlohu vnitrostátních parlamentů i právě v té budoucí práci v rámci Evropské unie. Eh, také eh, já tedy za Rakouskou federální radu mohu zdůraznit dvě věci. Za prvé, potřebujeme silnější zapojení vnitrostátních parlamentů a také budoucí integraci i regionálních a místních eh, úrovních zprávy do evropských záležitostí. Také mohu říct, že už jsem dlouhodobým členem výboru regionů a jsem i bývalým předsedou eh, jednoho výboru tohoto výboru regionů. Chci říci, že tedy opravdu úloha těch místních a regionálních eh, zpráv je klíčová i pro tvorbu budoucí legislativy. V Rakousku tam, ale myslím si, že i v mnoha dalších členských zemích je to tak, že eh, zapojení do evropských záležitostí se bere velice vážně. Máme tam různé zúčastněné strany, máme tam fe, um, úroveň federálních parlamentů, pak je zde například ta Rakouská federální rada. Dále také monitorujeme návrhy evropské legislativy, připravujeme různá sdělení a komunikace. V posledních letech eh, naše federální rada Eh, také, byla, se také hodně věnovala právě otázce subsidiaritě a v loňském roce například jsme uspořádali velké parlamentní slyšení o budoucnosti Evropy eh, společně i s výborem regionu eh, a i tam jsme se právě věnovali subsidiaritě. Konalo se to ve Vídni. Subsidiarita je také velice důležitou věcí, která nás zajímá. My mm, podporujeme Eh, rozvoj pod tím heslem dělat méně, ale efektivněji. Máme různé zkušenosti z různých zemích a, a právě díky tomu má Rakousko možnost ceně přispět do této diskuse. Probíhá také mnoho diskusí i na úrovni Evropské unie, ale je důležité, aby zde bylo takové společné porozumění celkově toho, té zásady subsidiarity. Můj milý kolega Reinhold Lopatka už o tom rovněž hovořil. Loňské roky nám ukázaly, že si musíme uvědomovat obě strany mince. Na jedné straně je zde e, určitá oblast, kde bychom měli spíše e, dělat méně a dát více úlohy vnitrostátním parlamentům, ale na druhé straně jsou zase oblasti, kde bychom měli být aktivnější na evropské úrovni. Ochrana vnějších hranic, migrace, obrana, konkurenceschopnost, digitalizace a tak dále. A subsidiarita e, to znamená, že tam, kde je to na místě, nemusí být tolik Evropy, ale tam, kde to dává smysl, potřebujeme naopak právě více té celoevropské politiky. E, náš e, výbor Austro- Rakouské federální rady, Rakouské spolkové rady, plus také ještě i zástupci jednotlivých zemí, regionální, jsou tam také zástupci regionálních samozpráv, Eh, podle našeho zákona máme povinnost eh, informovat eh, parlament. Jedná se to týká tedy těch delegovaných aktů. Musíte být možnost, aby se všichni vlastně k tomu, aby se ty příslušné orgány mohly vyjádřit k těmto delegovaným aktům. Federální rada pak zváží všechny komentáře a nakonec připraví nějaké příslušné usnesení. Mm, jsme velice rádi, že vnitrostátní parlamenty jednak vedou i tu roli mezi sebou i s Evropskou unii, ale musí tam zapojit i místní a regionální úroveň. Abych se v budoucnosti zlepšila úloha vnitrostátních parlamentů. Musí zde být dobrá spolupráce a koordinace mezi všemi vnitrostátními parlamenty a také mezi vnitrostátními parlamenty, evropskými institucemi a dalšími orgány na nižší úrovni. Tato spolupráce musí být rozšířena. Rovněž bychom přemýšleli o tom, aby vnitrostátní parlamenty měly rozšířené pravomoci, aby neměly pouze tu moc jakési demokratické kontroly, ale aby třeba mohly i mít tu možnost takzvané zelené karty. To znamená, že by vnitrostátní parlamenty se zapojením regionální a místní úrovně mohly třeba i sami iniciovat eh, novou legislativu pro Evropskou unii. Děkuji. A nyní dám eh, slovo Luka který je předsedou eh, hospodářského a sociálního výboru, eh, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za pozvání, paní komisařko, paní ministrině. Vážené poslankyně, poslanci, jsem velice rád, že mám příležitost účastnit se této diskusi, zvláště po e, zprávě o stavu Unie předsedy Junckera, který hovořil o respektu e, Evropské unie a potřeby evropského vlastenectví. Mnozí z vás tady zastupujete národní parlamenty a většina z vás sehrává klíčovou roli při eh, určování retoriky o Evropské unii do budoucna. A Eh, velmi, eh, a vy se eh, často stáváte jaksi obětním beránkem neschopnosti řešit dostatečně rychle výzvy, kterých jsme dnes svědky ekonomické, sociální, environmentální, technologické, geopolitické změny a potřebujeme čím dál více jak si tlumočit fakta a nikoli fikci v celé řadě národních debat. EU nám e, nabídla 70 let míru a nabízí nám více prosperity a míru, jestliže budeme spolupracovat e, konstruktivně a zodpovědně, každý svým způsobem. E, Evropský sociálně hospodářský výbor je aktivním propagátorem budoucnosti Evropy v září 2015 náš výbor přijal zprávu, kdy já jsem byl zpravodajem o, eh, na, na žádost vašeho parlamentu eh, a zvlášť vás, paní předsedkyně, ohledně eh, role Evropského parlamentu v, v v evropských institucích a skutečně si myslím, že tuto zprávu můžeme nadále považovat za platnou pro budoucnost, kdy je potřeba nalézt novou rovnováhu eh, pro otevřenější Evropskou unii, schopnou využívat eh, nové příležitosti, Evropu pečující, schopnou eh, chránit a, a zapojovat to e, zůstává platné, to znamená lépe využívat existující Lisabonskou smlouvu ve všech oblastech, posílit eurozónu a doplnit ji a konsolidovat e, o zapojení občanů prostřednictvím lepšího využití subsidiarity, nejenom vertikálně, ale i horizontálně a plně implementovat e, principy e, participativní demokracie. Dostali jsme žádost od předsedy Junkra, abychom předložili e, představy občanské společnosti ohledně Bílé knihy o budoucnosti Evropy a Evropský hospodářský sociální výbor spustil široké konzultace na toto téma téma ve všech 27 členských zemích. Ehm, přijali jsme zajímavou metodiku, kdy konzultujeme občany prostřednictvím různých strategií, taky Eurobarometr poskytuje často zajímavé informace a rozhodli jsme se konzultace provést prostřednictvím zástupců občanské společnosti v členských zemích, abychom taky zajistili rovnováhu jednotlivých komponent občanské společnosti v každé zemi a na základě toho jsme získali tisíce ehm, zástupců organizací tedy a jejich ehm, výsledků a přijali jsme zprávu k Bílé knize v červenci 2017, kterou také citujete ve své zprávě. A v, roce, v květnu 2018 ehm, jsme Eh, rozhodli o otázkách položených občanům, kdy Evropský občanský panel organizovaný Evropskou komisí eh, s podporou eh, prezidenta Macrona a, a radou proběhla diskuze o 12 otázkách ohledně konzultací online, které bohužel do dneška nedali eh, výsledek, který jsme očekávali, přestože komise eh, se eh, maximálně snažila to zpracovat, ale rozhodně byly tam bylo tam pět okruhů otázek. Hlavní otázka, to vás nepřekvapí, se týkala vytváření pracovních příležitostí, sociální síť, bezpečnost a Eh, životní prostředí. Přesto eh, jsou občané frustrováni z EU, ale chápou, že národní dimenze už není schopná řešit řadu dnešních výzev. Proto eh, paralelně roste jak nespokojenost, tak očekávání vůči EU. A kromě toho, kde občané chtějí, abychom jednali, jedna věc je jistá. Jakákoliv bude budoucnost EU a příští volby nám toho mnoho řeknou na toto téma, tak musí eh, být eh, tato budoucnost, eh, jak si musí reflektovat názory občanů. Mechanismy pro získávání jaksi vstupu od občanů bude muset být nejenom zlepšený, ale hlavně posílený a strukturovanější. Hovoříme o tom, jak na ústavní úrovni především reagovat na následující otázky. To znamená, jak zajistit, aby občané měli opravdu pocit, že jsou jádrem evropského projektu. E, nikdy v minulosti přístup k informacím nebyl tak lehký a veškerá, veškeré návrhy legislativy jsou online, jak si je možné eh, se informovat, konzultovat a tak dále, ale současně lidé mají pocit, že se eh, instituce lidem vzdalují. Je potřeba kolektivně zamyslet se nad tím, tímto problémem a eh, zamyslet se nad tím, jak oslovit mladou, mládež a takže před pár měsíci u příležitosti 60. výročí našeho výboru v květnu jsem zahájil program skutečné renesance. Někdy tomu říkám reunesance eh, jako spojení Evropské unie. Mnoho Evropanů ztratilo svou společnou historii, ztratili smysl sounáležitosti s Evropskou unii, ale také ve chvílích krize Eh, nás eh, čeká znovu zrození a tato renesance eh, bude potřebovat nové kreativní myšlenky, kreativitu, solidaritu, interkulturní dialog, to vše musí být v jádru celého projektu a musíme trans- převést ty krásné myšlenky ve skutečnou vášeň. To je Eh, eh, eh, řešení, jak zajistit, aby Lisabonská smlouva tyto hodnoty nejlépe postavila do srdce našeho všeho zájmu je potřeba být základními kameny budoucnosti Evropy a zajistit silnější spolupráci s národními parlamenty v nadcházejících letech. Samozřejmě kalendář nám říká, že příští měsíc bude klíčový. Na konci břez, března Brexit, summit v Sibiu v květnu a po květnu evropské volby. A bez ohledu na to, jak velké myšlenky naše instituce mají, budou jedině validovány nárůstem demokratické účasti voličů v květnových volbách. A proto, aby toto nastalo, máme všichni úkol bránit evropský projekt ne kvůli problémům, které máme teď, ale pro to, čeho bylo dosaženo za posledních 70 let, protože i nyní Evropa je nejlepší místo k životu ve světě. protože jak říkal Benini před pár dny, Evropa je nadále nejlepším projektem jako eh, eh, dar pro naše děti. A každý projekt se dá zlepšit, ale musíme zabránit tomu, abychom nevyleli dítě i s vaničkou. Takže eh, ti, kteří z vnějšku Evropské unie se na nás dívají, tak e, vidí nadále jedinečný inovativní model regionální integrace, který přináší mír a pokrok na kontinent, který byl po staletí drcený válkami a za e, pár e, dní oslavíme výročí konce druhé, první světové války. Mm, a na závěr bych Eh, paní předsedkyně se chtěl vrátit k institucionálnímu rámci a řekl bych pár věcí. Za prvé si myslíme, že musíme znovu posílit roli Evropského parlamentu a tento klíčový dialog eh, ve strukturovaně s národními parlamenty a to bude také protiváha některým excesům, eh, ke kterým dochází v rámci dynamiky rady. Za druhé se domníváme, že je potřeba eh, bránit a eh, roli Evropské komise. Za třetí se domníváme, eh, že co se rady týče, musíme tlačit na větší využívání hlasování kvalifikovanou většinou, aby závazek implementovat naše rozhodnutí, aby to bylo normální, když je to o migraci, o bezpečnosti, o o Libii nebo o čemkoliv, jakmile je rozhodnutí přijato, eh, poté, co všichni členové rady musí eh, odpovědět, tak pak nemají měnit názory eh, jak si za svou zemi. A konečně se domníváme, že potřebujeme Eh, strukturovanější zapojení místních samozpráv a občanské společnosti a jejich zástupců prostřednictvím cené role obou eh, poradních výborů Evropské unie a eh, výbor, hospodářského sociálního výboru a výboru regionu. Děkuji vám, paní předsedkyně, a jsem si jist, že budeme nadále silným spojencem Evropského parlamentu v budování Evropy pro dalších 60 let. Děkuji za výbor regionu, paní. Dobře. Děkuji. Paní předsedající, já budu hovořit německy, protože je to pro mě jednodušší. Eh, vážená paní Hybnerová, vážení kolegové poslanci výboru AFKO, eh, já chci eh, vám velice poděkovat jménem předsedy Kála Ance Lamberta. Bohužel předseda Lambert, vzhledem k tomu, že má jiné institucionální povinnosti, Eh, nemůže být mezi námi, ale já chci využít této příležitosti eh, <clears throat> předtím, než budu hovořit o budoucnosti Evropy, eh, abych ještě připojila několik slov k tomu, co bylo řečeno o té pracovní skupině, protože je to také důležité pro tuto debatu. Výbor regionů požádal tuto pracovní skupinu, aby ten proces byl transparentnější. A to je důležité pro evropské parlamenty i pro národní parlamenty. Společně s národními parlamenty výbor regionů dostal úkol posílit, posílit sebevědomí národních parlamentů i regionální úrovni. A, a protože Evropský parlament se nepodíl na té práci. My jako výbor regionu jsme také chtěli, aby naše doporučení eh, se v té zprávě pracovní skupiny eh, objevila. Eh, teď k budoucnosti Evropy. Tato debata je dnes ještě důležitější nejenom s ohledem na volby příští rok. Debata o Eh, Evropě, o její budoucnosti na eh, evropské, eh, evropské úrovni i na národní úrovni je živá a brutálně otevřená. Znejistění a ztráta orientace se šíří mezi občany a populisté všech barev to rádi využívají, aby z Evropy udělali obětního beránka. Kolega Atondo zmiňoval zprávu a vyplývají a, a, a stále eh, vlastně tady zaznívá přání nově vlastně eh, eh, vnímat Evropu nově. Můžeme mít nové myšlenky, ale nemusíme Evropu znovu zakládat. Všechno všechno to, co jsme vybudovali, bylo dobré a některé záležitosti, které často jsou kritizovány jako slabiny Evropy, jsou vlastně silnými stránkami a i když třeba Eh, dnes eh, vyšly eh, z módy, tak přece jenom většinou představují kompromis a to vyžaduje čas, energii, trpělivost a vzájemnou důvěru. A to potřebujeme dnes více než kdy předtím. Národní parlamenty, národní vlády, občanská společnost, politické strany, kulturní, kulturní spolky přicházejí s návrhy transparentnější a demokratičtější Evropy i díky velkému počtu eh, občanů, kteří se eh, tohoto dialogu eh, účastní. To je dobrý začátek, ale není to všechno. Výbor regionu žádá, aby lokální a regionální zastupitelstva a úrovně se užeji zapojili do debaty o budoucnosti Evropě. Možná, že se nám ještě podaří oslovit evropské občany a zmobilizovat je pro evropský projekt musíme eh, všichni lépe vysvětlovat, proč některá řešení eh, jsou v Evropě možná a některá možná nejsou. A také musíme lépe eh, akceptovat kritiku a konstruktivně, konstruktivně přemýšlet o vylepšení, a to na všech úrovních. Jde o Evropu budoucnosti. Máme pět priorit, Eh, od roku 2005 do roku 2020 ve výboru regionu a díky našemu dialogu chceme přispět k tomu, aby Evropa znovu obnovila svůj vztah k občanům a aby procházel skuteč, procházela skutečná výměna názorů i na lokální a regionální úrovni s evropskými institucemi. A také souhlasím plně s tím, co zaznělo, že potřebujeme silnou evropskou eh, veřejnost, eh, která může eh, vzkvétat na základě evropské demokracie. Sdílím názor, že evropská demokracie také vyžaduje evropskou identitu, více evropského vzdělávání a dobrovolný, dobrovolný participativní a méně národnostní, méně nacionální rámec. Všechny tyto prvky se musí eh, se musí vyvíjet paralelně a vzájemně se také podmiňují. Musíme rozhodněji eh, jednat a musíme přebírat politickou odpovědnost. Místní a regionální eh, rovnosti eh, se svými klasickými demokratickými strukturami jsou občanům blíže a to je velice důležité. Musíme ukázat, že veškerá evropská rozhodnutí jsou vždy také lokální a že mnohá lokální rozhodnutí také mývají evropskou dimenzi. Evropská se musí, eh, Evropa se musí eh, zaměřovat na taková politická rozhodnutí, která lidé pocitují ve svém vlastním eh, životě, ať jde o projekty na boj proti nezaměstnanosti, lepší akceschopnosti, větší, větší jistotu lidí v globalizovaném a stále chaotičtějším světě. Závěrem chci zmínit několik aktivit výboru regionu v tomto směru. Včera předseda Lamberts Eh, na plenárním zasedání za přítomnosti eh, předsedy Tajányho eh, hovořil o stavu Unie a oba dva předsedové poukázali na možnost co nejužší spolupráce mezi demokraticky legitimizovanými orgány Evropě. Chceme přesvědčit evropské občany, aby chránili projekt Evropy. Výbor regionu má také Eh, mnoho eh, stanovisek, eh, které vypracovává v tomto směru a schvaluje. A k tomu ji vyzval předseda rady Tusk. Výbor regionu se také věnuje obrovské množství témat, jako je integrace uprchlíků, boj o sociální spravedlnost až, boj, až k boji proti změně klimatu. Více než 170 členů výboru regionů eh, vedou eh, dialog s evropskými občany a 40 tisíc lidí se buď přímo anebo virtuálně účastnilo. Více než 20 tisíc lidí eh, zodpovědělo na dotazník online a stahlo si mobilní aplikace, aby mohli Eh, poskytnout své myšlenky a nápady k Evropě. Jak řekl předseda Lambert, musíme přijít s konkrétními návrhy, jak podobné dialogy etablovat natrvalo nejenom před evropskými volbami a také ne jako konkurenci eh, k reprezentativní demokracii. Eh, musíme využít této demokratické iniciativy, ale bereme ji jako doplnění eh, parlamentní demokracie. Abychom znovu získali důvěru eh, veřejnosti, musíme zajistit, aby ti, kteří eh, se účastní těchto dialogů, také získali zpětnou vazbu, co se s jejich nápady potom děje. Musíme tedy komunikovat se sociálními partnery a aktéry občanské společnosti. Společně my jako drobné instituce můžeme eh, vyvinout myšlenky a formáty, které můžeme otestovat a které mohou být užitečné i pro větší instituce. A já také věřím na konstruktivní výměnu názorů eh, v nadcházejících eh, měsících, ale i po roce 2019. Klíčová hesla našeho přístupu jsou dialog, důvěra, blízkost. Dialog vytváří blízkost a důvěru a lidé často mají důvěru ve své místně zvolené představitele a proto jsou ochotni vstoupit s nimi v dialog a Evropa musí jim dokázat, že je jim také blízko. Teritoriální aspekty všech politik EU je třeba respektovat a také konkrétní akce v místě v rámci evropských projektů musí dojít k, výměnám názorů. To je vždy nejsilnější argument pro sjednocenou Evropu. Tato Evropa musí být demokratická a musí se jasně hlásit k našim společným eh, hodnotám. Zástupci občanů na nejrůznějších eh, rovinách musí s důvěrou spolupracovat ve prospěch všech občanů. Tak můžeme znovu získat důvěru všech v Evropské unie, ale také můžeme posílit demokracii jako nejlepší způsob vládnutí. Děkuji vám. Děkuji, paní Duden. Ještě předtím, než dáme slovo zástupcem parlamentu, tak bych chtěla ještě uvítat pana Joachina Almonio, který je bývalý místo předseda Evropské komise. My jsme si vás pozvali ne úplně jako politika, ale spíše jako odborníka, takže očekáváme takovou odbornou, erudovanou odpověď o budoucnosti Evropy. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste mě pozvali na dnešní jednání, které je nesmírně zajímavé pro všechny Evropany, určitě ne pouze pro nás, ale my jsme eh, přišli, abychom si vyměnili, abychom si vyměnili myšlenky a abychom si vyslechli komentáře jednotlivých zástupců. Takže mi dovolte, abych řekl, jak vidím celou tuto debatu o budoucnosti Evropy já. Já si myslím, že předpovědět budoucnost je naprosto nemožné a dnes je to ještě snad těžší. Ale jsme jaksi povinni mm, předvídat eh, výzvy, abychom, se vůbec, abychom si vůbec ujasnili své myšlenky, co chceme od budoucnosti, co chceme, jakou chceme budoucnost pro naše potomky, pro další Evropany, pro budoucnost Evropy. Na stole je celá řada věcí, které se musí řešit, je zde mnoho výzev. Celý evropský projekt má určité problémy. Mm, pamatuji si na takové eh, různé minulé diskuse Eh, které se vedly v mnoha zemích. A určitě se takové diskuse o budoucnosti Evropy povedou i během předvolební kampaně do Evropského parlamentu v květnu. V mnoha našich členských států, státech máme vlastní problémy s našimi demokratickými systémy. Ale ty problémy neplynou z toho, že jsme členy Evropské unie. Jde o to, že my jako národní demokratické systémy Eh, jsme měli pocit, že některé problémy se nám jaksi vyhnou, nebo že už jsme je snad vyřešili. ale dochází i k takovým velkým turbulencím na, tak, tak, na té mezinárodní scéně, v mezinárodním pořádku. Naše občané zažívají určitou nejistotu, mají oprávněné závažné obavy, jsou zneklidněni a v mnoha evropských zemích dochází k stále silnější polarizaci situace i těch politických debat. A ty debaty většinou rozdělují naše občany na dvě skupiny. Ta jedna ta jedna se eh, bojí vlastně eh, té budoucnosti a ta druhá, se zase, druhá skupina se zase bojí toho, že se to všechno vrátí zpátky. Eh, a já si myslím, že my bychom také mm, se, neměli bychom se chtít vrátit do budoucnosti, spíše bychom měli přemýšlet o té budoucnosti. Naše občané chtějí ochranu, ale nejlepší způsob, jak ochránit naše občany, mm, tedy takový úkol pro nás, pro politiky, je hledat dobrou ochranu a vybudovat lepší budoucnost, ne se vracet někam do minulosti. Takže budeme debatovat o tom, jak to udělat. Na evropské úrovni je stále větší takový veřejný prostor. Myslím, že už na začátek to zde zaznělo v jednom z projevů, že vlastně neexistuje evropský lid, evropský demos. Ano, s tím souhlasím, zatím tak daleko ještě nejsme. Ale třeba během eh, finanční krize nebo během dalších krizí, které mm, se pak eh, zjevily, se ukázalo, že jsme stále více jaksi zapojeni do takové evropské debaty, protože mm, Mnoho členských států vlastně řeší podobné problémy. A kdo se účastní těchto debat? Parlamenty, takže Evropský parlament, ale nejenom samozřejmě, také jsou to vnitrostátní parlamenty a právě z toho důvodu jsou taková jednání, jako je to dnešní, nesmírně důležité. Pak se toho účastní také politické strany, to je právě spíše na té vnitrostátní úrovni. No a pak je zde určitá politická úroveň, ale ty politické strany vlastně nebývají tak silné, eh, aby mohly úplně řídit tu institucionální debatu, jaká už tady třeba několik let probíhá. No a pak je zde samozřejmě ještě občanská společnost, různé sítě subjektů. Takže dnes je to vlastně ještě mnohem těžší, eh, aby se někdo stal lídrem. Je to těžší ta situace než třeba před 20-25 lety. Potřebujeme silnou Evropu, potřebujeme silné vůdce, ale musí to být takový, takový vůdci, eh, kteří eh, chtějí otevřít debatu, ne kteří budou něco nařizovat, kteří se budou něco snažit vnutit, něco ostatním. Tak já bych řekl, Jaké dvě takové nejdůležitější kapitoly vidím v této debatě? Za prvé aspekt institucí. Mm, mohu v několika minutách nastínit, eh, jaké reformy by byly zapotřebí. Já jsem si už přečetl zprávy, které Evropský parlament schválil a také se ještě budu určitě se budu zabývat tou zprávou, kterou připravuje můj eh, přítel Ramon. Já si myslím, že některé ty změny, které považujeme za mimořádné, si úplně nevyžádají změny smluv. Možná třeba jednoho dne může dojít ke změně smluv, ale i tak si e, pamatuji, jak to bylo e, s tou e, ústavou v roce 2005 a také si pamatuju ještě, jak to bylo s tou smlouvou z NIS. My jsme se vlastně připravovali tehdy na rozšíření Evropské unie, k níž došlo v roce 2004 a tak dále. Já bych spíš se chtěl zaměřit na ty stávající smlouvy. Takže co můžeme změnit, i vlastně, aniž bychom museli měnit ty stávající smlouvy souhlasím s tím, abychom více využívali tu takzvanou pasarelu, která nebyla od eh, doby, kdy Lisabonská smlouva tuto možnost překlenovacích ustanovení zavedla. Takže měli bychom ji využívat více. Také bych podporoval takzvanou posílenou spolupráci. V některých oblastech eh, tam již existuje, ale potřebujeme více posílené spolupráce, protože to je nejlepší způsob, jak eh, pokročit v některých věcech a nečekat a neodkládat to tak dlouho, než bude dosaženo na úrovni rady jednomyslnosti. Dále si myslím, že souhlasím s věcí, kterou také říkáte, že Evropská rada, která je považována za orgán, má příliš pravomocí a příliš silný vliv. Myslím si, že ta architektura institucí Evropské unie nebyla dobře nastavená ohledně pravomocí pokud tedy rada je považována také za určitý orgán, já samozřejmě eh, chápu, že je důležité dosáhnout klíčových strategií, eh, tam musí být hlavy stát a vl, eh, států a vlád, ale měly by tam být i také zástupci legislativy, kdy má být nějaká legislativa přijata, jaká a jaký druh legislativy. Toto všechno je příliš mnoho a pokud oni nemohou přijímat rozhodnutí kvalifikovanou většinou, potřebují většinou konsensuální rozhodnutí nebo dokonce jednomyslnost. Výsledkem je to, že mnoho důležitých rozhodnutí se odkládá, opožďuje, takže potřebujeme více hlasování formou kvalifikované většiny, včetně třeba ohledně tématu, která se týkají eh, trhu nebo daní. Také potřebujeme více komunitární metody a potřebujeme také posílit dialog mezi Evropským parlamentem a mezi vnitrostátními parlamenty. Navíc zopakuji to, co již eh, říkali někteří předřečníci. Takže tyto institucionální změny považuji za takové hlavní. A teď bych ještě vypíchl pět oblastí politiky, kde potřebujeme nová rozhodnutí, pokud chceme Mm, lepší budoucnost a nelze tato rozhodnutí odkládat do budoucna. Takže za prvé, je zapotřebí dokončit eh, parlamentní unii. Už nebudu říkat, už nechci hovořit nějak podrobně, už jsme o tom hovořili dost. Dále potřebujeme určité změny v eh, správě eh, ekonomických záležitostí, a myslím si, že je zapotřebí i ta figura ministerstva nebo ministra financí. Dále si myslím, že musíme přemýšlet o dobrém vztahu mezi těmi, kdo jsou uvnitř a mezi těmi, kdo jsou venku. Je, jakmile bude, jakmile jednou Británie odejde, tak všechny ty země, které jsou jaksi venku, tak těch bude ještě méně, ale zároveň mm, se musíme uvědomit, že země které jsou v eurozóně a zase země naopak, které nejsou v eurozóně, mají také své e, požadavky. E, myslím si, že netlačíme na nikoho, kdo ještě není připraven, aby schválil euro. Určitě netlačíme na někoho, aby to učinil příští týden. Správní a ekonomická unie, pardon, tedy Evropský parlament musí také najít způsob, jak řešit otázky, které se stýkají eurozóny, aniž by se nějak eh, sám štěpil na dvě části. Navíc Evropský parlament má naprosto eh, právo aby žádal eh, nové pravomoci, které se týkají debaty o evropském semestru, protože tam se to netýká pouze bankovní unie, i když to je velice důležitá. Netýká se to pouze fiskální kapacity, ale to je taky důležitá, ale týká se to třeba růstu, konvergence, konkurenceschopnosti, inovací, pracovních míst, dobrého fungování našeho jednotného trhu a všech těchto věcí. Všechno toto si žádá důležitou debatu a ta musí probíhat nejenom pouze na radě nebo mezi radou a komisí, ale také na vnitrostátní úrovni, eh, to znamená eh, mezi vládami, mezi vnitrostátními parlamenty, také tam musí být zapojeni komisaři, kteří to mají ve svých portfolích, ale celkově to musí být propojeno i s vnitrostátními parlamenty, aby se také sledovalo, jak jsou prováděna doporučení evropského semestru v jednotlivých zemích. A je také zapotřebí, aby vnitrostátní parlamenty a země, které neplní dostatečně ta doporučení, eh, aby tak činili. Protože je důležité, aby si uvědomili, že se to vlastně netýká pouze té konkrétní země, ale že to je určitá myšlenka, která potom přináší prospěch celé Evropě. Pak samozřejmě ještě můžeme hovořit o politice Eh, která se týká migrace, celoevropské politice, ta zatím taková neexistuje. Pak je zde otázka terorismu, to je vlastně asi takový největší problém, eh, který, na který upozorní naše občané a zde jsme pokročili. Například máme zde společné, některé společné síly v boji proti terorismu, takže máme určité kručky, ale eh, třeba vlastně nemáme ještě žádné, mm, zatím jsme neučinili žádné kroky k tomu, aby zde vznikla určitá um, policie, která by se zabývala um, politikou migrace nebo imigrační politikou. Um, dále jsou zde další oblasti bezpečnosti a pak jsou zde ještě věci, mnoho úkolů, které si vyžadují velkou politickou sílu, ale i politickou vůli a i schopnost vést. To se týká Evropského parlamentu i vnitrostátních parlamentů. Potřebujeme vytvářet velké většiny, potřebujeme to, aby lídři dokázali vést, ale zároveň, aby se nesnažili vnutit všem své řešení. Potřebujeme více demokracie na všech úrovních. Demokracie opravdu musí být více stupňová, více úrovňová. Nejedná se pouze o ten takzvaný demokratický deficit, který existuje tam nebo, nebo jinde. Demokracie je zkrátka věc, která se týká všech úrovní a veškerého zastoupení občanů. Znamená to, že musíme znovu získat důvěru občanů eh, v evropské i ve vnitrostátní instituce, protože ta důvěra byla vážně narušena v minulých letech. Teď se to snad už trochu zlepšilo, zejména v některých zemích, protože také skončila recese, Rovněž jsou zde, je zde určitá pozitivní prognóza, dal růstu, zlepšuje se ekonomická situace, ale důvěra občanů je zásadní. Pokud nám nebudou občané důvěřovat, tak žádná budoucnost Evropy nebude. Děkuji. Děkuji. Kolegové, dostala jsem pouze 10 žádostí o slovo, tak se chci zeptat, jestli se hlásí ještě někdo další, abychom věděli, jak si rozplánovat čas. Takže v následujících pěti minutách je potřeba se rozhodnout. Než oslovím Evropský parlament, tak dám slovo zástupci Litvy, pan Mundajgas Pudokvas ze Sejmu z Vilniusu. Máte slovo. Pane pirmininke, kolegos, iš tiesų Lietuva nuoširdžiai nori, kad ES projektas paní předsedkyně, kolegové. Litva chce, aby evropský projekt byl trvalý a úspěšný. 65 občanů naší země podporuje EU, ale když jsem pracoval jako expert komise v roce 2014, tak jsem sledoval problémy, kterým bude Unie čelit a Brexit je pouze jedním z celé řady um, příčin určitého mm, zklamání musíme přemýšlet o ochraně vnějších hranic a to je otázka, která nás rozděluje. My chceme, aby evropský projekt byl dlouhodobý, úspěšný, aby pokračoval a e, proto si musíme pamatovat e, pravdy, které prohlásil pan Tonhen, eh, britský historik, který řekl, že různé politické síly eh, se objevují, když eh, něco když se něco pokazí. A EU e je třeba chápat a rozumět jako unii rovných eh, členských států spojených hodnotami. Eh, co se týče samostatných otázek, tak třeba naše země má zájem na tom eh, vyhnout se nadnárodním volebním seznamům, protože to by nezajistilo odpovídající odpovědnost a nebyli bychom schopni prosadit náš vliv třeba ve volbách. Co se týče zahraniční politiky a e, daňových otázek, subsidiarita je velmi důležitá. Co se týče rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou, tak vidíme, ve, stavu, e, ve zprávě o stavu Unie předseda komise pan Juncker navrhuje aby se aplikovala kvalifikovaná většina třeba v oblasti daní nebo dalších oblastech s určitými výjimkami. A to jsou aspekty, o kterých je potřeba diskutovat, protože to by vedlo k federalismu a zbavilo by to menší členské státy možnosti být slyšet. Takže 64% eh, naší populace, jak jsem říkal, je pro Unii a podporuje ji. Nicméně mnozí také ukazují, že lidé nemají pocit, že by je bylo v EU slyšet. A my musíme analyzovat eh, taky návrhy východní a střední, zemí z východní a střední Evropy. A často se zdá, že západoevropské země se snaží prosadit svoji agendu eh, vůči všem. A e, země střední a východní Evropy a občané těchto zemí nechtějí mít pocit, že jsou druhořadými občany. A každý členský stát by měl mít možnost, aby byl slyšet. E, aby EU rozhodovala, měli bychom zajistit, aby ta rozhodnutí byla efektivnější, aby byla lepší demokratická odpovědnost a abychom se lépe soustředili na eh, otázky a problémy společnosti. Kolegové, já bych si opravdu přál a přál bych rakouskému, italskému, maďarskému, i slovenskému hlasu a hlasům dalších zemí, aby byly slyšet. Musíme nalézt udržitelná řešení pro budoucnost EU a jedině tak bude naše organizace silná. Děkuji. Děkuji vám za Evropský parlament. Má slovo Jorleinen. Paní předsedající, vážení kolegové, já jsem velice potěšen, že vedeme tuto debatu, protože budoucnost Evropské unie můžeme zorganizovat jen společně. To samotný Evropský parlament nezvládne, nezvládnou to ani izolovaně národní parlament, parlamenty. To je společná věc a také to zde ze všech úst zaznělo. Já jsem se eh, přihlásil o slovo, protože bohužel budu muset hlasovat o své zprávě eh, v jiném eh, výboru ve čtyři hodiny. To, co chci říci, z toho všeho, co lze říci k tomuto tématu. Jak řekl předseda Chavě, my jsme trošku pozapomněli proč jsme vlastně Evropskou unii založili a proč vlastně má existovat i nadále. Za doby studené války to bylo minimálně v západní Evropě jasné, obrana míru a svobody. Potom eh, se toto vytratilo a já jsem v tomto Eh, parlamentu také předsedou pro čínskou delegaci a každý, kdo je jejím členem, ví, jak to tam vypadá a jaká pro nás je eh, to výzva i ekonomicky. Eh, nekalá soutěž Čína je, Čína je jakási vlastně kupecká velmoc. Jezdí si nakupovat a mohou si nakoupit, co chtějí. Nikomu eh, žádná jednotlivá země se jí eh, sama neubrání, ani Německo. To zvládne jenom EU. Potom umělá inteligence. Víme, že se investují miliardy do tohoto v Číně i v USA. Takže chceme-li eh, zajistit budoucnost díky moderním technologiím, potřebujeme v Evropě společné projekty, projekty kterými budeme se staneme světovou jedničkou. A to také zvládneme jen společně a jednotně pomocí společných projektů. Konečně k demokracii. Lisabonská smlouva jasně stanoví, co chceme. My jsme v Lisabonské smlouvě zakotvili parlamentní zastupitelskou demokracii a k té parlamentní demokracii Eh, teď eh, budou další evropské volby, už se konají 40 let, eh, jediné mezinárodní volby na celém světě a víme, jak je to obtížné. Podle mého názoru se nám nikdy nepodaří zvládnout, eh, získat parlamentní demokracii, když taky nebudeme mít nezbytné aktéry. A to znamená skutečně silné evropské politické strany. Na papíře existují, ale ve skutečnosti opravdu ne. A já se domnívám, že podstup špicen kandidátů je, dobrá, je, je dobrý, protože poprvé vlastně nabízí osobnosti nad rámec národních hranic a všímáme si toho, že i média vlastně reagují na tuto konkurenční demokracii a že e, se tomu více věnují. A to budeme v budoucnu potřebovat ještě více. Jak jsem řekl, Evropu můžeme vybudovat jen společně. Já bych rád, aby se eh, národní parlamenty více zapojily. Hovořili jste o zelené zelené kartě. To bude další krok od žluté karty k zelené kartě. Já sám eh, také eh, jsem pracoval ve výboru regionu a vím velice dobře, jak důležitá místní a regionální úroveň je. A je nezbytné zabudovat ehm, dialog s občany jako permanentní nástroj. Nejenom před volbami, ale permanentně i na místní úrovni, aby se občané zabývali Evropou předseda eh, Javier, tvůj projev se mi opravdu líbil. Evropa eh, i nadále zůstává nejlepším místem k životu na světě. My nesmíme připustit, aby tento projekt byl zničen eh, ně, někým, kdo tomuto projektu nerozumí a kdo má třeba úplně jiné záměry. Děkuji. A ještě, ještě další kolega, který musí odejít hlasovat. E, vy, vy chcete e, hovořit? Děkuji, paní předsedající. Já bych ráda jenom dodala jenom několik důležitých věcí. E, na evropského eh, ombudsmana se obrátili eh, subjekty, které eh, kritizují práci Evropské rady, že není transparentní a že nefunguje evropsky. A poslanci národních parlamentů mohou také sledovat, co dělají jejich vláda. A nemluvě o národních mm, tisku. A teď máme Eh, eh, zasedání s výborem. Eh, tento výbor a výbor pro petice, kde jsme vypracovali skvělou zprávu, Jolainen byl jedním ze zpravodajů a zareagovali jsme na kritiku ombudsmana a musím vám říci, že byste měli vysvětlit svým vládám, aby změnili své chování a nechovali se jako mezivládní instituce bez transparentnosti, bez demokratické účasti, bez parlamentní účasti. Oni musí být tak transparentní jako my zde v Evropském parlamentu, tak abyste mohli sledovat, co dělají vaše vlastní vlády a jakým způsobem také spolupracují se všemi ostatními vládami, aby také vzali odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí. Tak, jak je to zdůrazněno ve skvělé zprávě Jo Leinena, protože to, jak je to nyní, oni mohou obvinovat Brusel ze všeho, co se jim nelíbí a zakrývají tak svoje chyby. O Evropě se nebude mluvit, dokud i vlády nebudou brát svou práci vážně, transparentně. A toho je možné dosáhnout i za využívání eh, stávajících smlouv. Eh, eh, paní obocmanka hovoří o těch, těch zakládacích smlouvách, které to umožňují. Je nutné změnit kulturu a způsoby tak, aby bylo možné vlády tedy zapojit do tohoto procesu a bude to mnohem eh, spolehlivější než jakási žlutá, zelená nebo černá karta. Takže vás chci naléhavě vyzvat, abyste šli tímto směrem. A eh, ta zpráva eh, od ombudsmana, můžete si to najít na jeho stránkách, a máme tady návrh zprávy výboru pro petice a AFKO z 31. července a 2096 e, je číslo této zprávy. Všem doporučuji, abyste si přečetli tyto dva dokumenty a budete mít v ruce nejlepší nástroje, které vám umožní přesvědčit vaše vlády, aby jednali odpovědně a transparentně a to bude ve tedy prospěch nás, všech, kteří stojíme o to lépe komunikovat s občany a lépe to zvládneme, když také vlády na sebe vezmou demokratickou odpovědnost a nebudou neustále říkat, že je to nebezpečné a že jsou eh, daleko. Děkuji, Margot, asi si vyprovokovala mnoho reakcí. Teď ještě eh, Ramonovi dám slovo, jestli chce prezentovat zprávu. Děkuji za to, že si trpělivě čekal. Realmente... Velice děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat za dnešní příležitost vést rozpravu o podrobnostech tohoto tématu a také se těším i na takovou upřímnou výměnu názorů a z naší společnou vztahu je lepší budoucnost. Myslím si, že je dobré porovnat své návrhy. Také bych chtěl poděkovat za eh, rakouskému předsednictví zástupcům různých ministerstvech, výboru regionů, Evropskému hospodářskému sociálnímu výboru a všem dalším. Taková zásadní věc, kterou bych chtěl říci zástupcům vnitrostátních parlamentů, je eh, to, aby si uvědomili, proč vlastně hovoříme o budoucnosti Evropy. Jde, jde o to, že ta budoucnost je taková nejistá, plná otazníků. To je první věc, kterou musíme říci. Můžeme si vzpomenout eh, i to, co říkal pan předseda Juncker. On to nazval určitou existenciální krizí. Jsme na okraji propasti. Proběhla zde ekonomická krize, pak teď Brexit, pak krize spojená s migrací, Eh, i určité krize v našem sousedství, takže Evropa prochází obtížnými časy. Musíme se zamyslet nad tím, jak eh, najít pro Evropu jakési lepší časy. Eh, navíc se velice šíří pocit, že ta Evropa, jaký známe, funguje dost toporně, dost zdlouhavě. Nejde o to, že bychom všechno chtěli nějak úplně zrychlit, ale máme zde samozřejmě určité ústavní překážky, které souvisejí s odpovědností, se snahou o konvergenci, pak je zde třeba i ten rozdíl mezi eurozónou a zeměmi mimo eurozónu. Takže toto všechno vlastně mm, tvoří otázky pro naši debatu. Zároveň vzniká určité napětí mezi členskými státy a mezi Evropskou unii. Například takový ten rozpor o migraci mezi východem a západem, ale pak je zde třeba i otázka související se situací po té, co odejde Spojené království z Evropské unie. Chceme, aby tam zůstalo určité partnerství zachováno. A zároveň přitom můžeme i přeskoumat naše vztahy a partnerství s třetími zeměmi. Takže to, i to patří do této debaty. Souvisí to i s jistotou, že se zvyšuje počet eh, výzev a problémů, které dokážeme vyřešit pouze tehdy, pokud budeme jednat eh, společně, ruku v ruce. Všichni ministři a všechny eh, návštěvy, které o tom hovořili, většinou na to odkazují. Protože každý říká, že sám je příliš slabý, aby nějaký problém řešil. I pan Juncker na to upozornil. Pan Jan Leinen hovořil třeba o obchodní politice, vztahy třeba s Čínou nebo s jinými částmi světa. Mm, zde třeba jako Evropská unie také třeba spolupracujeme v oblasti daní. Snažíme se bojovat proti daňovým únikům, proti vyhýbání se daní, proti daňovým podvodům a to všechno vyžaduje silnou Evropu. Podívejme se rovněž na naši měnu, na to, jak bráníme demokratické hodnoty, Jak můžeme chránit sami sebe? Jak můžeme chránit své hodnoty, své základní hodnoty, pokud nebudeme spolupracovat, pokud nebudeme jednotní vůči tomu chaosu, jsou zde miliony Evropu, Evropanů, kteří potřebují nějakou celoevropskou reakci v oblasti sociální politiky, musíme rovněž řešit problémy spojené s migrací, musíme najít nějaké udržitelné řešení na další desetiletí, protože některé problémy s námi zůstanou po celé 21. století. A tak to bych mohl pokračovat dál a dál. Neměli bychom se pokoušet eh, znovu objevit Ameriku, už to vlastně říkal zástupce, zástupce výboru regionů. Nemusíme vymýšlet stále nová a nová řešení, ale potřebujeme se na těch řešeních sjednotit. Nebo se na některé věci potřebujeme třeba dívat z jiného úhlu. možná bych teď možná řeknu něco provokativního, ne, ale já bych rád, abych trošku rozproudil debatu. Myslím si, že eh, zástupce Nizozemska říkal, měli bychom činit méně, eh, pardon, <laughs> měli bychom činit více, ale s menšími náklady nebo s menšími finančními náklady, ale já se ptám, je to skutečně možné? Dokážete s nižšími náklady činit více? Hmm. Pak je zde ta otázka Brexitu, příprava víceletého finančního rámce. Budeme muset nějak znovu přehodnotit tu myšlenku tzv. vlastních zdrojů. Zda tedy někdo, někdo bude muset přispívat více, jak to nastavit, ten celý systém. Pak jsou zde různé výzvy, které musíme čelit, třeba kyberkriminalita, eh, politika, dále jsou zde třeba oblasti digitálních technologií, umělá inteligence. To jsou všechno věci, kde já nevěřím, že můžeme udělat více za méně. A pokud omezíte legislativní pravomoci Evropského parlamentu, tak můžete dělat více? Nevěřím tomu. Ani nevěřím tomu, že e, se vám to podaří, když budete prosazovat samostatné země oproti Evropské unie. Já si nemyslím, že by to fungovalo, protože je zde určitá komplementarita. Myslím si, že se všichni navzájem potřebujeme. Já jsem Bask, jsem Španěl a jsem také Evropan. Zároveň eh, se cítím také, mm, cítím sounáležitost eh, k mému rodnému městu. Ale já si myslím, že to nevadí. Můžete mít několik těch identit. Mm, Evropský parlament vyvozuje svou legitimitu z toho, že jsou jeho zástupci přímo voleni miliony evropských občanů. Evropská unie to není nějaká, nějaká imaginární komunita, to je komunita občanů, lidí. Myslím si, že tuto myšlenku bychom neměli pouštět ze zřetele, až budeme hovořit o budoucnosti Evropy. A doufám, že se to odráží i v eh, této zprávě. Samozřejmě musíme vést dialog s vnitrostátními parlamenty, mnoho vašich eh, myšlenek je přínosných, musíte být více takové spolupráce, musíte být zároveň ale i zásada proporčnosti, proporcionality. Evropský parlament ale nemůže nechat radu a komisi, aby si dělali úplně, co chtějí. Oni se na nás často obracejí pouze jak, na jakési konzultanty, ale to potom také vytváří ten demokratický deficit. Chci, říct, chci zopakovat to, co řekl pan Almunia. Eh, říkali, že vlastně je zde trošku eh, napadáno to právo legislativní iniciativy. Chci říci, že více než kdy jindy dochází k tomu, že v mnoha členských zemích je porušováno právo. A teď nehovořím třeba o migraci, eh, Hovořím o tom, že mnoho legi- eh, unijní legislativy mělo být provedeno v členských státech a nebylo. Bylo mi třeba řečeno, že mm, výměna mm, nebo možnost eh, výměny zdravotníků v rámci tzv. modré karty teoreticky je možná, ale v praxi nefunguje mnoho, protože mnoho členských států tam vytváří různé překážky takové mobilitě zdravotníků. Takže musíme si dávat pozor na to, abychom vlastně neskazili to evropské právo, protože to nás potom oslabuje. A oslabuje to celou Evropskou unii. v Evropském parlamentu eh, si většina Většina poslanců usiluje o takovéto proevropské postavení. E, samozřejmě, že také jsme pro spolupráci vnitrostatní, s vnitrostatními parlamenty, ale celkově jsme spíše pro širší Evropu, pro silnější Evropu, pardon. A nechceme, e, aby to skončilo tak, že budeme činit méně. Chceme činit více v souladu s našimi hodnotami. Protože to si vyžaduje budoucnost. Děkuji. Děkuji. E, takže podle seznamu řečníků můžete mít až pět minut, ale pokud by bylo více žádostí o slovo, tak budu muset zkrátit čas na každý příspěvek. Takže za Spojené království e, z e, horní sněmovny Roger Little, sněmovny lordů. Děkuji <laughs> za vyvolání. Trochu se stydím, když jsem tady. Eh, jak se blíží Brexit, opravdu toho trpce lituji, eh, toho rozhodnutí, které naše země učinila v referendu. A já bych eh, vám všem dnes chtěl říci, že to ještě zdaleka není konec. Od roku 2016 každý dnes uznává, že opustit Evropskou unii je daleko složitější, než eh, si kdy mysleli. A za druhé, uznávají nyní, že není možné, jak si, eh, aby se vlk nažral a koza zůstala cená. To znamená, eh, že to bude znamenat ztrátu vlivu, bude to znamenat ztrátu ekonomickou při opuštění Unie a cokoliv se stane v příštích týdnech, to já nevím, na to jsou stovky názorů, co se všechno může stát. A e, bylo by zvláštní, jestliže by si lidé mysleli, že je na vybránou jenom mezi tím, co paní Mejová je schopná domluvit v Bruselu a druhou alternativou je no deal, tedy žádná dohoda. Já si myslím, že těch alternativ je bez počtu a že existuje mnoho způsobů, jak překonat politickou krizi v Británii a na eh, základě toho potom by mohla být dokonce i šance celý Brexit zastavit. Ale to je můj osobní názor, není to názor na mého výboru ani nikoho dalšího, ale my v Británii čelíme eh, jednomu z nejintenzivnějších parlamentních období. Je tam atmosféra skutečně velké krize a může se v podstatě stát cokoliv. Pokud bude Brexit pokračovat, co si myslím o těch tématech, o nichž hovoříme dnes odpoledne. Za prvé si myslím, že žádný Brit by neměl um, ignorovat, že nebo že úspěch EU má vliv na úspěch Britů i mimo EU, protože máme společné zájmy, společné hodnoty eh, eh, a eh, to bez ohledu na Brexit. Takže my chceme, aby Evropa byla úspěšná. A určitě z mého pohledu si myslím, že tomu tak i bude a některé názory v naší sněmovně i v v laboristické straně eh, jsme toho názoru, že i když se Brexit uskuteční, zůstaneme eh, na blízku EU ve všech aspektech eh, a to znamená zachovat co nejhlubší vazby a vztahy s Evropou v oblasti dialogu, na fórech, jako třeba to dnešní a podobně. A náš výbor si velice přeje, abychom zůstali součástí evropské dialogu, evropské eh, eh, debaty, ať se v březnu stane cokoliv. Jeden z paradoxů referenda o Brexitu je ten, že nyní vlastně poprvé v Británii vzniká mezi lidmi jaksi proevropský proud, který eh, velice vášnivě jaksi eh, prožívá Evropu a mnoho lidí eh, cítí, že to je otázka identity, že chtějí být Evropany a cítí, že stará generace hlasovala v referendu eh, tak, že omezila a oslabila jejich možnosti do budoucna. A myslím si, že také všichni musíme zachovat Eh, v proudu tu diskuzi o tom, co eh, Británie a Evropa mohou činit proto, aby čelili velkým výzvám dnešní doby, nejenom bezpečnostní výzvy, eh, tam nejistota ohledně Spojených států, Putina, terorismu a všeho ostatního, ale i ekonomické výzvy, klimatické změny které nás ovlivňují všechny velmi hluboce, demografie, migrace, jak eh, máme reformovat kapitalismus proto, aby byl udržitelný a, eh, a mm, spravedlivý pro každého člena společnosti. To jsou společné otázky, kterým čelíme jako Evropané a já doufám, že budeme i nadále, i po březnu těmto otázkám čelit společně a já doufám, že je možná šance, že i zůstaneme v Unii. Děkuji. Děkuji vám za dodržení. Děkuji, že jste dodržel svůj řeč, svoji řečnickou dobu a také doufáme, že to není naposledy, co jste mezi nás přišel. My musíme respektovat vaše rozhodnutí jako vaší země, ale samozřejmě eh, jsme je velice olitovali a tento eh, výbor vlastně musel poskytnout souhlas. Je to tragédie a paradox eh, vlastně, když se eh, ukázalo, že jste se rozhodli eh, opustit Evropskou unii, nikdy bychom bývali nevěřili, že se to stalo. Eh, nyní bych ráda dala slovo paní Maletič z výboru Ekon. Už se spolupracuje s Ramonem Hauregim na přípravě této zprávy. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já chci přivítat všechny kolegy z národních parlamentů je velice důležité, že můžeme společně hovořit, abychom více zapojili vás, protože vy jste těmi, kdo mohou zajistit provádění politik v praxi. Takže děkujeme, že jste mezi nás přijeli. Blíže mikrofonu ve výboru Recon, Ekon eh, se zaměřujeme především na ekonomické politiky, a vzhledem k tomu, toto stanovisko je pro nás příležitostí zdůraznit význam dokončení procesů, které byly odstartovány před lety jako proces dokončování bankovní unie a zajišťování otevřenosti a rovného zacházení se všemi členskými státy bankovní unie, dokončení eh, unie kapitálových trhů, protože hluboce a dobře integrovaná integrovaný bankovní trh doplňuje bankovní unii a e, přispívá e, k sdílení soukromého e, rizika, kapitálové kon, konvergenci a zmírňování budoucích šoků. Dále jde o dokončení Evropské měnové unie k zachování stability jednotné měny a posílení eh, konvergence ekonomické, fiskální a, eh, a pracovní politiky mezi členskými státy a za čtvrté další kroky v rozvoji evropského mechanismu stability a společná pojistka eh, fondu SR, tak jak to schválila Evropská, Evropská rada. Co se týče bankovní unie, všichni víme, že členské státy stále debatují a nejsou schopny se dohodnout o ustavení eh, účinného a eh, vyváženého eh, systému pojištění evropského, což je hlavní pilíř bankovní unie. A tady ta, právě vnímám úlohu národních parlamentů. Vy byste mohli debatovat o těchto otázkách a zaujmout pevnější stanovisko k dokončení tohoto procesu budování bankovní unie. Dále lepší přístup na kapitálové trhy, to by bylo zvláště užitečné pro startupy a rychle rostoucí malé a střední podniky, to je pro nás všechny velmi důležité a tradiční malé a střední podniky, jak víme, závisejí na bankovních úvěrech a potřebujeme proto eh, nová opatření a režimy záruk, které zvyšují kapacitu bankovních sektorů eh, vypůjčovat peníze i pro eh, rizikové projekty a rizikové malé a střední podniky. Snažíme se lépe zvládnout realizaci Eh, doporučení specifických pro jednotlivé země, CSR, o tom hovoříme také s vámi. Snažíme se o zlepšení procesu evropského semestru a domníváme se, že větší zapojení národních parlamentech, kteří, které hovoří o eh, svých vlastních zprávách, o specifických doporučeních, by zlepšilo pocit vlastnictví jednotlivých států, což by vedlo k lepšímu provádění CSR, Country Specific Recommendations, což by se zlepšilo proces evropského semestru. Investice, eh, odpovědná fiskální politika a provádění strukturálních reform jsou třemi pilíři pro udržitelný růst. Podporujeme proto i budoucí program Invest EU, a vítáme jej, protože to bude pokračování EFSI a zajistí to další investice eh, ve výši 38 eh, miliard euro. Eh, bylo by potřeba je více zaměřit na rizikové soukromé projekty a rychle rostoucí startupy. A také program podpory strukturálních reform jako třetí pilíř v tomto trojuhelníku. Tento program eh, v současném období byl pilotní a dostali jsme řadu žádostí o podporu z členských států. Eh, značně to překročilo plánovaný rozpočet. Takže mimo investice a odpovědnou fiskální politiku potřebujeme provádění strukturálních reform, proto je zcela zásadní také podpořit eh, nové programy podpory eh, pro investice, je potřeba to propojit eh, s evropským semestrem a také lepší realizací doporučení CSR. A závěrem, a to je také velice důležitý bod v tom stanovisku, je to vytvoření jednotné evropské DPH a systému k DPH. Všichni víte, že na tom pracujeme již déle než 25 let a konečně nadchází doba snížit náklady eh, na respektování DPH eh, pro podniky, eh, odstranit podvody a zjednodušit postupy DPH, což posílí jednotný trh a vytvoří to lepší obchodní podmínky pro přeshraniční obchodování. V tom stanovisku tedy zdůrazňujeme, že tento proces je potřeba eh, urychlit, vytvořit tedy definitivní systém DPH a také proces přizpůsobení daňových systémů eh, technologickému rozvoji a digitalizaci a je potřeba změnit obchodní eh, modely a globalizovat ekonomiku. Děkuji. Nyní dám slovo eh, paní Odeky z Estonska. Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Každé ráno sotva otevřeme oči, tak eh, zjistíme, že přibylo zase další evropský občan, který je nespokojen s Evropskou unii. Souvisí to s celou strukturou, ale zejména to souvisí s takovou určitou pokryteč, s pokrytstvím Evropské unie. Říkáme, že, nám usilujeme, že usilujeme o určité bohatství, ale Evropská unie vlastně navrhuje pouze úspory, škrty, a nejistotu ohledně budoucnosti. Podívejme se třeba na migraci, na imigraci, to je takový příklad. Veřejná debata a návrhy ty pouze jaksi moralizují a ignorují skutečnost, že vlastně migrace je ekonomický fenomén. Velký příliv migrantů eh, ten souvisí s tím, že Evropa potřebuje levnou pracovní sílu. A ta Eh, poptávka se ještě zvyšuje. Uprchlíci jsou lidé, kteří utíkají před nějakým nebezpečím z nějakých nebezpečných zemí. A eh, jsou zde ty ekonomické faktory. Evropa se stále zabývá migrací, eh, ale Máme zde určitou eh, ceduli zákaz vstupu, nicméně na druhé straně chceme mm, nějaké pracovníky, kteří by u nás pracovali eh, za nízké mzdy, takže to je pokrytectví. Potřebujeme tedy najít nějaký nový společný princip, jak eh, kontrolovat ekonomiku, která se globalizuje, potřebujeme ale i regulovat pracovní trh aby to byl nástroj, aby to byl pro nás nástroj. Potřebujeme zabezpečit hranice, ale zároveň potřebujeme také zabezpečit eh, jaksi pracovníky. Potřebujeme bezpečné, dobré pracovní podmínky. Některé země eh, říkaly, že eh, povinné kvóty nejsou žádným řešením. Kvóty jsou vlastně spíše určitým příslibem velkým nadnárodním firmám. Přivedeme vám levné pracovníky, levnou pracovní sílu. Takže pokud chceme, aby lidé měli dobrý pocit z Evropy, tak potřebujeme určitou revoluci v našem systému. Za prvé, musíme přestat kontrolovat inflaci, a měli bychom se spíše zabývat tím, abychom měli plnou zaměstnanost. Pokud každý evropský občan, který chce pracovat, nalezne práci a když už ji nalezne, tak tam budou dodržována všechny jeho práva, tak potom můžeme hovořit o migraci eh, jako o něčem, co souvisí se svobodnou volbou člověka a ne s krizí. Takže plná zaměstnanost je základní podmínkou k tomu, abychom mohli hovořit o hospodářském růstu, a také o jakési spravedlivém růstu, rovnoměrně rozloženém. Evropa má budoucnost, pokud bude v rukou svých občanů, kteří budou moci činit rozhodnutí, činit své volby. Evropská unie by neměla sloužit pouze velkým korporacím, které vlastně vůbec eh, občan, eh, protože pro ty společnosti vůbec eh, to není zajímavé, nějací zaměstnanci. Děkuji a nyní Maďarsko. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já jsem eh, poslanec eh, maďarského parlamentu a chtěla bych poděkovat za možnost pohovořit zde o budoucnosti Evropské unie. Bylo zde několik zpráv, které jsme během eh, uplynulých týdnů analyzovali. Myslíme si, že silná Evropa musí začít z, z toho, že se budou silné jednotlivé státy. Musíme chránit své hranice, musíme chránit své kompetence. Za poslední roky jsme mm, často hovořili s ostatními členskými státy, mm, často jsme dosáhli koncensu o tom, jaké věci můžeme řešit společně. To znamená, musí zde být spolupráce zemí, Eh, ohledně bezpečnosti, také je zde ta digitální revoluce, proto potřebujeme silnější Evropu, ale to znamená, že zde musí být silné vnitrostátní parlamenty. Budeme mít velkou radost, kdybychom získali větší pravomoci v eh, oblasti subsidiarity v budoucnu. Další věc, o které chci mluvit, jsou orgány Evropské unie. Právě tyto orgány hrají klíčovou roli. Měla by to být rada, která nás povede. Neměli bychom se také třeba zamyslet znovu na to, jak, jakou roli má hrát Evropská komise. Toto budou výzvy pro budoucnost, ale zároveň je pro nás důležité, abychom se drželi svých hodnot, nestačí nějaké teoretické diskuse. Musíme se pak také podívat třeba i na finanční rámec. A pak je to také třeba zpráva z Argentiny. Pro mě osobně byla eh, velkým zklamáním, protože už předtím zde byla různé usnesení a různá prohlášení. Zde se spochybňují kompetence členských států, hm, hovoří se o rovném zacházení. To by se mělo prosazovat. Rovné zacházení a objektivita. A u Evropského parlamentu si myslím, že je problém s systémem hlasování. To by se třeba v maďarském parlamentu nikdy nestalo. Já také ještě chci odmítnout ta nařčení v té zprávě z Argentiny chci říci, že pro Maďarsko je velice důležité, aby využila své zdroje k tomu, aby se dobře chránila vnější hranice, vnější hranice i celé Evropské unie. E, do Maďarska e, jsme zkrátka nevpustili nelegální migranty, ale třeba v severní Africe nebo e, na Blízkém východě budeme poskytovat finanční pomoc, abychom snížili migrační tlaky ale ekonomičtí migranti to je něco, co nemůžeme přijmout. Děkuji nyní za Turecko pan Mohamed Arkel, který je spo- ze skupiny pro harmonizaci. Prosím, máte slovo. Hm, děkuji. Já, my jsme ehm, členové Tureckého národního schromáždění, byli jsme přizváni také na tuto debatu o budoucnosti Evropy. Takže toto je naše sdělení. Věříme nebo jsme rádi, že kandidátské země jsou také zvány na tyto debaty o budoucnosti Evropy. Myslíme si, že by to mělo být pravidelné. Je to, vychází to z Lisabonské smlouvy. My jsme také kandidátskou zemí. A zatím jsme eh, jsme byli vlastně přizváni eh, do konventu, který navrhoval Lisabonskou smlouvu. Dnes, čelíme, dnes Evropská unie čelí mnoha výzvám, nejsou na to často žádná snadná řešení a nemůžeme říci, že problémy jsou, eh, se týkají pouze některých problémů nebo některých regionů. Turecko jako kandidátská země chce prosperitu a bezpečnost Evropské unie. To je pro nás naprosto zásadní. Věříme, že silnější Evropská unie pak bude znamenat i silnější Turecko a silnější Turecko se znamená silnější Evropská unie. V tomto kontextu má Turecko výraznou roli, protože pomáhá Evropské unie v, ve velké krizi migrace a také pomáhá i s následky této krize. Máme zde sdělení z 18. března a díky němu poklesl příliv migrantů přes Egejské moře do Evropy asi o 98 Toto prohlášení mezi EU a Tureckem tedy vede k tomu, že Turecko výrazně přispívá k bezpečnosti, stabilitě a prosperitě Evropské unie. Navzdory stávajícím negativistickým názorům se stále domníváme, že Turecko má svou budoucnost v Evropské unii a proto také sledujeme i debatu o budoucnosti Evropské unie. Chtěli bychom do, to, do té debaty rovněž výrazným způsobem přispět. V současnosti bychom chtěli upozornit na rozšiřování Evropská unie se sice zabývá svými problémy, ale neměla by zapomínat, že právě rozšíření je velice efektivním nástrojem, které může výrazně eh, zlepšit tu situaci nebo změnit tu situaci. Takže je důležité, aby zde byla zachována silná perspektiva rozšiřování um, mezi zeměmi. Domníváme se, že i přes eh, stávající problémy která Evropská unie řeší, bude pokračovat, bude silná, bude jednotná a bude mít i nové členské země. Jak řekl předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie z roku 2017, budoucnost Evropské unie netkví v tom, že zde má být pouze 27 členských států, pak, je zde, pak jsou zde různé kandidátské země, včetně Turecka, a díky těm novým členům se Evropská unie stane opravdu velkou eh, velmocí a bude také moci řešit ty budoucí výzvy komplexnějším, ucelenějším způsobem. Děkuji. Nyní Irsko. Takže eh, Irsko, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i ostatním řečníkům, i za tento projekt, který Eh, jste realizovala. Když uvažujeme o cestě do budoucna, mohli bychom se ohlédnout eh, na to, co řekl pan Schumann. To znamená, že Evropa nebude vybudována na základě jednoho plánu, ale bude postavena z celé řady stavebních kamenů, které eh, jsou spojeny solidaritou. Za 60 let existence evropského projektu jsme se přesunuli od čistě ekonomického projektu k daleko Eh, rozsáhlejšímu eh, mechanismu, který zasahuje celý život společnosti. Nás je nyní 28 členských zemí, bohužel Británie rozhodla o Brexitu a kdo si dovolí eh, kritizovat demokratické rozhodnutí určité země. Máme podobné zkušenosti v Irsku s referendy a část vedení státu musí mít odvahu a zeptat se po druhé vysvětlit to lidem a e, být e, poctivý a někdy se stane, že se to rozhodnutí změní. Za svoji e, praxi v odborovém hnutí jsem se mnoho naučil. Evropská unie postupuje ku předu s, s výhledem na expanzi na západní Balkán a Eh, my, eh, země se musí naučit eh, vlastně míru před vstupem do Unie a ne, aby přinášeli své problémy sebou. Já jsem tady jako hrdý zástupce Irska, kde 92%, 92% v nedávném šetření je eh, pro evropský projekt. A slovo solidarita, které se tady několikrát objevilo, to ehm, Irové nevidí tak dalece jako solidaritu ze strany eh, evropského bankovního sektoru, když vznikla krize a se 60 miliardami dluhů, které ehm, jak si eh, londýnské banky budou mít ještě za 100 let a podobně, ale já nehovořím ani za vládu, ani za opozici, ale my jsme rádi, že se nám podařilo se z krize dostat a, a pokračovat ku předu díky eh, silné ekonomice v Evropě. Mladí lidé, to je klíč. A když se podíváte na výsledky referenda Brexitu, mladí lidé nechtěli opustit Evropu, ale Evropa je sama sobě nepřítelem. Když jsem studoval marketing, bylo mi řečeno, kdykoliv něco uděláte špatně, eh, zákazník to řekne deseti lidem, zatímco když to uděláte dobře, tak to řekne jen třem. A eh, my v Evropě Evropě eh, přesně eh, musíme více hovořit o tom, co tento projekt znamená. Lidé mají, mladí lidé mají rádi Erasmus, ale nepřemýšlí o tom, kde se to bere. Naši farmáři mají rádi eh, platby v zemědělství, ale neuvažují o tom, kde se berou. A každý, kdo řekne, že Evropa mm, mm, mm, vynucuje to či ono pravidlo a že je potřeba skoncovat s evropskými byrokraty, je potřeba pracovat s místními samoprávami. a teď myslím vyloženě místní samozprávy spíš než národní parlament. Je možná na čase eh, jak si zajistit Evropské unii jako marketing, jako projekt produktu, který bude přínosný pro všechny, protože když si teprve uvědomíme, o co přijdeme, když tento projekt stroskotá. Eh, eh, jedná se nejenom o ekonomický přínos a společenský přínos, ale je to taky otázka míru. A hovoříme-li o solidaritě, pojďme se vrátit na koleje. A hrozba Brexitu je velká, hro, velkou hrozbou i pro moji zemi a e, já se obávám, že největší hrozba pro celou Unii je migrace a my potřebujeme solidní řešení, e, se kterým se všichni budou schopni stotožnit, chránit hranice a, a řešit ten problém. Co se týče národních parlamentů, je mi potěšením, že slyším větší angažovanost ze strany národních parlamentů, které by chtěly se více eh, více komunikovat s místními samozprávami. Kolegům ze Spojeného království v souvislosti s Brexitem, já vím, že oni doufají v nejlepší, ale pamatuji si golfový klub, kde prostě, když se neplatí poplatky, tak e, je člen vyloučen. A my chce, máme dobré řešení a chceme, aby se to, e, e, jak si to postupovalo co nejlépe a co nejrychleji. Lidé jsou nervózní. Mnoho podniků se přestěhovalo do Irska, aby nadále mohli využívat výhody Evropské unie. Vidím, že jsem překročil čas, tak tím skončím a děkuji. Ale bylo zajímavé vás poslouchat e, e, e, ten popis, všechno, co jste říkal o tom vývoji a a tak dále. A nyní se vracíme zase k Evropskému parlamentu. Eh, ze Španělska eh, socialista eh, kolega Enrique. Děkuji. Eh, já vám nemohu navrhnout žádné zázraky. Evropská unie samozřejmě má mnoho problémů a musíme nalézt řešení. Všichni to říkali, takže mm, s tím nelze než souhlasit. Členové výboru AFKO mm, jsme všichni pracovali na celé řadě zpráv, kolega Frhovštát, kolega Brok, i vy, paní předsedkyně, Ehm, Ramon, to jsou všechno kolegové, kteří činili návrhy pro to, abychom eh, v rámci politické unie šli dál, aby politická unie byla silnější na evropské úrovni. Ehm, jestliže nemohu navrhnout žádná nová řešení, tak aspoň mohu vyjádřit svůj názor. Ne tak ani o anatomii naší instituce, ale spíš o její fyziologii, o jejím fungování spíš než o její stavbě. Je tomu deset let, co jsem členem Evropského parlamentu. Doposavať se moje zkušenosti omezovaly spíš na národní úroveň a jako poslanec, moje poslanecká zkušenost přesně odpovídá tomu desetiletí krize, které jsme právě absolvovali, jak říkal Chamon, eh, která eh, jak se poněkud rozdělila Evropu. Eh, Evropa jak si z každé krize zatím vždy vyšla posílena. A já si myslím, že dnes ty krize, které jsme zažili, nás posunuli, ano, protože jsme museli přijmout rozhodnutí, eh, silná rozhodnutí, ale co se týče pocitu občanů, co se týče konfrontace na evropské úrovni, tam Evropa nepokročila, spíš eh, jak si učinila krop zpátky. Většina problémů, kterým čelíme, je eh, způsobena nedostatkem integrace mezi národní a evropskou politikou. A myslím si, že je eh, zcela relevantní, jestliže se teď setkáváme s evropskými a národními poslanci, vrátit se k této otázce. Lisabonská smlouva um, ustavila uh, trvalý dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A já se domnívám, že to vyloženě nezafungovalo. Podívejme se, takováto schůze, kde si uvědomujeme, že existuje velký pocit nedůvěry mezi národními parlamenty na straně jedné a Evropským parlamentem na straně druhé. A my bychom měli toto téma eh, jak si prodiskutovat. Dnes existuje asymetrie, která se ještě posiluje, asymetrie mezi tím, co experti Eh, anglicky nazývají policy a politics. To znamená, konkrétní politiky jsou čím dál evropštější, ale eh, ta politické strany, politická konkurence, parlamentní kontrola, politická eh, diskuse, komunikační prostředky, to všechno je národní. Volby se budou konat za pár měsíců a bohužel to bude 27 eh, konkurentů, kteří eh, si budou jaksi konkurovat mezi sebou. To, to nebude eh, konkurence evropská, ideologická. Různí řečníci tady připomněli, že Evropská unie nechrání dostatečně Evropany. To je takové to typické poselství, které nedovoluje zaměřit se na skutečnou podstatu problému. Jakou máme pravomoc v oblasti ochrany občanů? To je odpovědností národních států. A Evropská unie, kdyby chtěla, tak ani nemůže občany chránit před ekonomickou krizí nebo eh, před jakoukoliv jinou krizí. Unie je nemůže ochránit v tom smyslu, jak to chápeme v otázce bezpečnosti. My dnes chceme, aby stát měl omezenou roli, jako ve Spojených státech, kde se hovoří o liberalizaci, a to něco stojí. A to stojí zhruba třetinu HDP. A s tím jedním procentem rozpočtu, o kterém se hovoří, není možné bojovat proti chudobě, nezaměstnanosti, nezaměstnanosti mládeže a, a celým dalším eh, hrozbám. Takže buďme poctiví vůči našim občanům. Odpovědnost neleží na úrovni Evropy v oblasti ochrany občanů. Kdybychom je mohli jako parlament ochránit, a často jsme o to žádali, jestliže bychom měli větší rozpočet s vlastními zdroji, tak bychom dokázali občany chránit a, a doplňovat činnost jejich vlád a především vlád zemí, které jsou v těžké situaci. A proto si myslím, že musíme posílit vazbu mezi jednotlivými parlamenty, abychom vyloženě vysvětlili našim občanům, kde ta e, vazba spočívá. V oblasti meziparlamentního dialogu je Lisabonská smlouva neúspěšná. Ale v Evropském parlamentu my teď diskutujeme s různými předsedy vlád, kteří byli pozváni, aby nás seznámili eh, se svými vizemi, ale nebyl žádný předseda parlamentu byl pozvaný, aby nás seznámil se svou představou o budoucnosti Evropy. My teď tady máme tuto schůzku, protože jeden poslanec zveřejnil zprávu a, a on nám umožnil vést dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Jinak se mi zdá, že bychom neměli žádnou možnost vést dialog s národními parlamenty. A na závěr bych řekl, že asi nevyřešíme věci nějakým parlamentem pro eurozónu, to by věci ještě zkomplikovalo. Máme už tak dost operativních problémů s Evropskou radou, s předsedou Evropské rady, s komisí, předsedou komise, eh, euroskupinou, parlamentem, Evropským parlamentem, Centrální Evropskou bankou vidíte, že ta struktura je eh, velice těžkopádná a parlament pro eurozónu by to ještě celé zkomplikoval. Takže si nemyslím, že bychom takový parlament měli zakládat, ale myslím si, že dialog s národními parlamenty, ten by dnes měl jít dále. Zatím to je jenom takový začátek a musíme v tom pokračovat, pokud si chceme rozumět. Děkuji. Ehm, ono dochází, ono eh, bude schůze předsedu ehm, eh, předsednictva parlamentu a AVKO mnohokrát si říkal, že je potřeba, abychom se zamýšleli nad hierarchií v tomto parlamentu, přesně jak to vy říkáte tady, pane kolego, eh, se zástupci národních parlamentů, s předsedy národních parlamentů, že bychom se měli sejít. Mohli bychom to znovu zkusit. Takže děkuji a nyní dávám slovo kolegovi z Dánska. Thank you very much. Děkuji. Za poslední dva roky jsme v Dánsku vedli dialog eh, s občany na, té, na různá evropská témata. Letos ještě více vzhledem eh, k procesu konzultací s občany takže spolupracujeme s dánskou vládou a jezdíme po Dánsku po těchto schůzkách. A já jsem učinil takové dvě zkušenosti doposavat. Za prvé, když jsem se, jsme se zeptali, co máme v EU společně vyřešit, co je nejdůležitější. Nebylo, nebyli to migranti ani peníze do rozpočtu, ne, bylo to klima. A myslím, že to je potřeba vzít na vědomí, že nikdo neplní tuto agendu. Ani Evropský parlament, ani národní parlamenty, ani rada, ani komise. A to dánčtí občané opakovali, věnujte se tomuto problému a potom opakovaně také se ptali, jak to vůbec funguje, co to je ta Evropská unie jako kdyby se pořád ještě eh, divili, jak vlastně fungujeme, jak pracujeme, kdo rozhoduje co. A často lidé říkají, že všechna rozhodnutí se dělají v EU a vůbec se nezdůrazňuje, že i eh, dánové jsou součástí procesu rozhodování. Ale abychom toto eh, brali vážně, a paní Alton o tom hovořila, o té transparentnosti, když já jako poslanec Národního parlamentu mám pracovat správně, tak také chci, aby eh, rada pracovala transparentně. A tak to není. Eh, existuje řada pracovních skupin na radě, ani nevím, kolik jich je, před několika lety jich bylo několik eh, set a, ne, a ne, nejsou tam politici. To jsou vlastně pracovní skupiny, které dělají rozhodnutí za zavřenými dveřmi za nás všechny. Potřebujeme transparentnost, abychom mohli eh, tedy se postavit naší vládě, povolat jí k zodpovědnosti za to, co dělá a také to, to vysvětlit voličům, aby věděli, co se děje, proč to či ono rozhodnutí bylo učiněno a nemusí jít jenom o velká témata, ale také o všechno ostatní. Tak to je krátkodobě celá ta otázka transparentnosti. Já to možná by předsednictví mohlo změnit hned od zítřka. Z dlouhodobého hlediska je potřeba eh, se zaměřit na to, co to je Evropská unie, jak funguje. Eh, měli bychom také hovořit, jak rozvíjet demokracii, jak eh, mít demokracii s větší účastí, do které se lidé mohou zapojit, aby se rozhodnutí nedělala jenom v Bruselu, ale aby občané celé Evropy měli pocit, že jsou toho všeho součástí. A myslím, že klíčovým aspektem je, jak přiblížit národní parlamenty procesu rozhodování a mohli bychom si také představit, že při těch schůzkách s občany, když třeba hovoříme o VFR, jak více lidi do toho zapojit. Eh, mnoho místních zastupitelstev to dělá na místní úrovni. Jak začít pracovat jinak tak, abychom posílili eh, tu participativní demokracii v Evropě? To je otázka, kterou si musíme klást chceme-li přiblížit eh, občany tomu, co společně činíme. Děkuji. Děkuji vám. A z Itálie, kamera de deputati, máme poslan, poslankyni Andrea Kipa Lega, poslance. Děkuji. Děkuji, kolegové. Já jsem velice rád, že zde mohu eh, se účastnit této důležité debaty o budoucnosti Evropy. Vím, že parlamentní demokracie je klíčem k řešení problémů, které vidíme všichni, a to za účasti evropských občanů. Příliš často v uplynulých letech eh, je Evropa vnímána jako celek, který je někde kde si v nebi a příliš vzdálen. Teď se Eh, v Itálii hodně hovoři, hovoří o ekonomice a financích, o nové vládě. Eh, my jsme přesvědčeni, že bez růstu Evropa nebude mít budoucnost a je nezbytné, aby pakt růstu a stability se dal interpretovat i s, tedy s úspornými měřítky. Ten pakt je třeba naplňovat tak, aby eh, tady v Evropě se hovoří o růstu a protože Evropa musí stát, hrát stále důležitější eh, úlohu eh, v, ve velice konkurenčním světě. A eh, já, my jsme proti politikám, které umějí dělat jenom škrty, tak jak jsme to viděli v uplynulých letech. Opakujeme to komisi, a e, naše veřejné zadlužení velice stoupá a to škrtí ekonomiku. E, je potřeba otočit to kolo a začít e, uplatňovat novou politiku. Máme návrh usnesení, který opakovaně odkazuje na integraci. To je důležitý pojem, ale podle nás integrace nikdy neznamená jenom zglajšaltování, je potřeba to eh, chránit jako bohatství Evropy. Já bych rád eh, přečetl několik jasných slov k migraci. Eh, migrace, migrace je důležitá i pro model Evropy, kterou chceme ponechat svým dětem chceme naplňovat rozhodnutí rady z uplynulého června. Rada, eh, rada vyzvala všechny členské státy, aby plnili své povinnosti v otázkách migrace a odkazuje se také na legální migrační toky. Očekáváme, že se budou investovat peníze evropských občanů, aby neodcházelo tolik lidí, kteří teď přicházejí do Itálie. To jsou ale nelegální migranti. Eh, co se týče eh, sociální eh, rovnoprávnosti a vyváženosti, to bylo již jasně vyjádřeno během uplynulého období. Je potřeba jasně rozdělit funkce a úkoly A co se týče rozhodování, tady hraje důležitou úlohou kvalitativní většina. Musíme respektovat tedy názory občanů i e, jednotlivých národních států, posílit dialog i s pomocí Evropského parlamentu. Evropské instituce vydávají dokument k důležitým evropským tématům. Přejeme si, aby eh, se aby byla intenzivnější eh, debata s evropskými poslanci. Závěrem chci říci, že se musíme eh, nutně zabývat výsledky práce té pracovní skupiny, co se týče otázek subsidiarity a, a proporcionality. Tyto Eh, aspekty musíme respektovat, aby se občané mohli více podílet. Děkuji. Nyní paní Gabriela Kretu. Thank you very much, Chair. Dear colleague. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové a přátelé. Já eh, jsem ráda říkala, že eh, po Eh, Evropě eh, panuje šeptanda, že Evropská unie již eh, splnila svou povinnost a že je na čase, aby odešla tedy vlastně do nářbitov dějin. Já s tím nesouhlasím. Podle mého názoru je Evropská unie tou nejrozvinutější, nejdemokratičtější a nejspravedlivější společností na světě i přes vzrůstající napětí a nerovnost. Evropské národní státy během 20. století vedly dvě krvavé války. Každý národ se e, potom musel znovu postavit na nohy a museli jsme najít řešení, jak, musíme najít řešení, jak ale e, zachovat e, Unii jednotnou i nyní. My, kteří jsme se narodili do míru, Evropská unie ztratila své původní kouzlo, to nelze popírat a e, sjednocovat Unii pomocí strachu a, a krize a někdy imaginárních hrozeb, to by byla špatná cesta ku předu. Stojíme před reálnými výzvami. Evropská unie má problém orientace, nebo, abych to jasně řekla, neoliberální orientace. My příliš často hovoříme o tom, jak rozhodovat demokraticky, a na jaké úrovni rozhodovat, jestli na národní nebo evropské, ale tento přístup nám brání mít otevřené oči a vnímat, o čem to vlastně eh, rozhodujeme. A když se evropští občané zlobí, tak se nezlobí jenom na ten sám rozhodovací proces. Evropští občané jsou naštvaní kvůli obsahu těch rozhodnutí která činíme všichni na všech úrovních. A tato rozhodnutí ovlivňují životy těchto občanů. Eh, pokud eh, Evropská unie poskytovala výsledky pro, eh, pro všechny a všichni si toho byli vědomi, tak se těšila plné legitimity. Ale místo toho, aby Unie poskytovala řešení na komunitární úrovni, panuje jakýsi nový trend. Filozofie ekonomické zprávy při řešení problémů předepisuje to, že za společné problémy vrátíme tu odpovědnost do hlavních měst. Ale eh, ono to nefunguje, protože členské státy nemohou, nedokáží kontrolovat své vlastní trhy ani své vlastní měny. Ty problémy musíme řešit společně. Za druhé, Evropská unie má problém fungování. Evropská komise i bez ohledu na to, jak přesně pracuje, nemůže nahrazovat eh, selhávání eh, našich politických stran při budování evropského občanství a eh, při nedostatečném naslouchání občanů. Konzultace online by možná mohou poskytnout falešný obraz reality, Jenom organizované zájmové skupiny eh, dokáží definovat a vyjadřovat své svobodné mínění a potom posílají stanovisko, když se na ně obrátíme. Mimo nových výzev od počátku nebo od vzniku eh, Evropské unie existovaly tři strukturální problémy. Sociální pilíř, teď máme téměř dokončený vnitřní trh, ale máme 27 nebo 28 sociálních systémů, které podrývají eh, tu sociální strukturu všech a podrývají vysokou mobilitu jak práce, tak kapitálu. My budujeme ekonomiku bez hranic, ale eh, společnost hranice chce. A k tomu čtvrtá průmyslová revoluce, která eh, vlastně zneplatňuje naše sociální systémy, nás upozorňuje na nezbytnost spolupracovat na nových imaginativních eh, rozhodnutích eh, nebo řešeních toho, že eh, nám ubývají pracovní místa. Bez politické vůli a síle dokončit a transformovat euro v opravdovou jednotnou měnu, to je další otázka, ale vážený pane Almunio, ministr financí bez rozpočtu který má za něco stát, to by byla jenom prázdná skořápka, to by nebylo řešení. A za třetí, a já hned skončím, stále ještě máme závislost na jiných v oblasti do obrany i přes vysokou úroveň výdajů na obranu. Děkuji. Ano, děkuji. Nyní bych chtěla požádat pana Elmara Broka za Evropský parlament, za skupinu ELS. Herm, Elmare, máš slovo. Ano, to děkuji. Děkuji také za příležitost eh, přispět eh, k této debatě. Je mi jen líto, že tady nemáme žádné německé poslance. Možná by tam také měl být větší zájem o toto dění. Eh, mám stručně dva body. Eh, jeden z nej eh, z nejdůležitějších bodů je to, že existují důležité výzvy, které vnitrostátně už nezvládneme. Migrace, globalizace, digitalizace a s tím, se všemi sociálně-ekonomickými dopady, otázka bezpečnosti měny, tady je hra vysoká. Kdybychom eh, v roce 2008 nespolupracovali, bývali při té krizi, tak by teď mnoho evropských eh, států bylo bankrot. Evropa tomu za velkých bolestí zabránila, mělo to sice eh, velice bolestné sociální dopady, ale bankrotu jsme zabránili a e, teď máme měsíčně o 90 méně migrantů než v říjnu 2015. Díky evropské, e, evropské dohodě. Nestačí to, ale, ale e, je to přece jenom lepší. Ale když se dokážeme shodnout na tom, že Evropa, že Evropa lecos dokáže společně, ale my ale potřebujeme Evropě dát také nástroje rozhodování. Když říkáme, že potřebujeme lépe chránit vnější hranice a Evropská eh, rada rozhodne, že eh, budeme mít o 10 tisíc více pohraničníků na vnějších hranicích, ale při, zároveň se na to neuvolní peníze, tak k čemu je takový nástroj? Nemohu říci, že Evropa musí konat víc a nedat jí na to peníze, tak to prostě nefunguje. A, a eh, Myslím, že to není logická eh, diskuse, ať už se vede tady, anebo v národních eh, parlamentech. Někdy napříč všemi stranami. Musíme také zlepšit kontrolu. Eh, A často o tom mluvíme v tomto parlamentu. My pod, potřebujeme, aby ministerská rada, která schvaluje zákony, tedy ve dvoukomorovém systému, aby je důležité, aby národní, národní parlamenty věděli, kdo jak, kdo jak hlasoval. Je důležité, aby všichni věděli, kdo jak hlasoval tady. A je důležité, aby to věděli všichni, kdo jak hlasoval. To je nezbytné pro řešení problémů, které můžeme řešit jen společně, které jednotlivé státy již sami řešit nedokáží. A my musíme v Evropě vědět, kdy eh, kdo co rozhodl. Bez toho nebudeme mít žádnou zastupitelskou demokracii. A to, myslím, platí pro všechny úrovni a úrovně od té nejnižší do nejvyšší i na evropské úrovni to platí. A odpovědnost druhé komory, to je asi eh, ten eh, poslední demokratický deficit eh, Evropské unii, za který se, za který, za který se se schováváme. Často je to totiž tak, že když svítí sluníčko, tak za to může Berlín a Paříž a když prší, tak za to může Brusel. A je to rozhodující vlastně příčina problému, které máme. A musíme také jasně říci, kde se ta rozhodnutí činí. Když třeba řeknu, že e, občan musí vědět, kde se co rozhoduje a také kdo to rozhoduje, musí být jasné, na které úrovni se rozhoduje. E, nejhorší jsou smíšené roviny rozhodování. Je potřeba e, stanovit jasně odpovědnost. Musíme jasně říci, aby když podle smlouvy jde o evropskou kompetenci, takže budou rozhodovat evropské instituce, a když eh, je tady eh, vnitrostátní příslušnost, takže musí rozhodovat vnitrostátní parlamenty. A, a národní parlamenty musí také mít lepší kontrolní eh, možnosti vůči svým vlastním regionům, než má Evropská rada protože národní parlamenty kontrolují eh, tedy situaci u sebe. Evropský parlament kontroluje eh, situaci zde. I v tom všem se musíme zlepšit, abychom zabránili nějakému špatnému vývoji a eh, nedostatku transparentnosti. Proto jsou právě důležité ty, ty se tedy eh, zbavit všech těch eh, návrhů, které se opakovaně objevují na nějaké smíšené úrovně rozhodování, protože to povede jenom k velkým problémům, kdy nikdo nebude vědět, nejméně občané, kdo rozhoduje, kde, co. A bylo by dobré, mm, jak si prosadit žlutou, oranžovou kartu a tak dále, eh, aby se posílila proporcionalita a subsidiarita. Jde o to, aby eh, se zabránilo tomu, že ta rozhodovací úroveň nebude překračovat své kompetence. To je potřeba nastavit a debatovat o tom. Nejde vždy jen o peníze, víme na základě Lisabonské smlouvy že je možné i e, vlastně vytáhnout oranžovou kartu, to se ještě, myslím, nestalo. Oranžová karta znamená, že se národní parlamenty shodnou e, na e, stížnosti o kompetenci a potom se, eh, potom se Evropský parlament může přidat eh, k těm národním parlamentům a tím pádem se eh, musí zastavit legislativní proces, to je závazné i pro komisi a já se domnívám, že Evropský parlament, tedy když uvidí, že mnoho národních parlamentů se staví proti nějakému projektu, tak Evropský parlament musí jednat rozumně a ten projekt neprosazovat ale je potřeba tedy vyvinout odpovídající možnosti a postupy. Děkuji. A teď kolega ze Sejmu, kolegyně ze Sejmu eh, z Litvy. Michael. Ma- Gerbiamai pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, podle průzkumu se ukazují, že letavci jsou optimističtější než je průměr obyvatel Evropské unie, ale nicméně také nám narůstá počet tzv. euroskeptiků. Je to zejména kvůli tomu, že lidé nechápou, jak funguje Evropská unie a domnívají se, že mm, bohatství je nerovnoměrně eh, rozdělováno v rámci EU. Chtěla bych podpořit to, co říkal kolega z Dánska. V mé zemi je to tak, že když mají politici oznámit nějaké nepopulární opatření, tak řeknou, no to je nová evropská směrnice, my s tím nemáme nic společného a jak si umí si nad tím ruce. Je to možná trochu paradoxní, ale já si myslím, že eh, Evropská unie eh, nám bude bližší, až my jako země budeme mít větší podíl na utváření evropské politiky až nebudeme tu evropskou politiku pouze pasivně přijímat, ale budeme ji sami více utvářet. Co se týče budoucnosti, já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tou integrací, měli bychom vycházet z reality. My jsme si mysleli, že budeme pokračovat a že všechno bude v pořádku, ale z spíše to vypadá, že bychom, měli dá, že bychom se měli zaměřovat na to, aby nedošlo k těm nejhorším scénářům. Takže je zapotřebí učinit určitá opatření. Pokud chceme ekonomickou integraci, musí tam být také společné sociální normy, ten takzvaný sociální pilíř. A to umožní stabilizovat eh, situaci, tu sociální situaci, která je často nestabilní nebo taková dost vachlatá. Týká se to některých zemí nebo některých regionů. Za druhé, další rozšiřování by mělo být prozatím pozdrženo, protože třeba Ukrajina, to by mohla být taková poslední kapka. Musíme dodat legitimitu celému evropskému projektu, aby občané tomu znovu důvěřovali, protože ta důvěra byla otřesena třeba tím, že Evropská unie vede různá řízení proti některým členským státům? Také došlo k Brexitu, který byl takový poměrně neočekávaný. A také to souvisí s tím, že zde mnoho lidí, kteří se snaží nabízet snadná řešení na obtížné otázky. Chtěla bych ještě upozornit na to, že v některých kandidátských zemích je spíše autoritářský režim, Za třetí, musíme pokračovat s reformami orgánů Evropské unie, což změní celý ten ústavní systém EU, ale mělo by to vycházet z občanů, nebo z názoru občanů, ne technokratů. Domnívám se, že federalistické uspořádání nebo jakékoliv další užší uspořádání nebude populární mezi lidmi potřebujeme spíše větší demokratičnost, než navyšovat třeba počet euro úředníků. Pokud chceme dobrou Evropu, tak všechny členské státy, včetně těch nových eh, členských států, včetně mé země, Litvy, všichni musíme změnit eh, svůj postoj, to, jak hodnotíme věci. Měli bychom být eh, více ochotní sami se podílet a sami něco nabízet pak získáme také i to, co chceme od Evropy, můžeme získat určité zkušenosti, stabilitu. Mm. Možná, že určité představy jsou ještě utopistické. Je důležité alespoň uchovat si to, co je nejdůležitější pro naše kultury. Potřebujeme dostatek prostotu, prostoru, ale měli bychom se vyhýbat Um, ani diskusi o citlivých otázkách. Ano, děkuji. Pak je zde ještě zástupce Černé hory, to znamená další kandidátské země a je zde předseda uh, ústavního výboru mm, parlamentu Černé hory. Máte slovo. Je zde um, přítomen pan poslanec, ale nefunguje mikrofon, tak chvilku počkáme. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, budu hovořit svou materštinou, takže pos... takže bych chtěl poděkovat tlumočníkům, kteří mi pomohou, eh, aby se k vám dostal několik myšlenek. Eh, které bych vám rád předal. Takže nejprve bych vás chtěl všechny pozdravit a chtěl bych také poděkovat za to, že jste pozvali mezi sebe i delegaci z Černé hory. My jsme z výboru pro ústavní záležitosti parlamentu Černé hory. Děkuji ještě jednou za pozvánku. Myslím si, že tato debata je pro nás nesmírně užitečná. to, že se účastníme takového fóra a i výsledek spolupráce našeho ústavního výboru mm, a výboru pro občanské věci probíhá. Naše dvě delegace už se setkaly v, v parlamentu Černé hory a my jsme vlastně mezi sebou zřídili určité partnerství, dohodli jsme se na kontaktu a dohodli jsme se, že se budeme setkávat častěji. Takže budu hovořit stručně. Má země je zemí kandidátskou, chtěli bychom se stát členem Evropské unie. Všechny evropské orgány vědí o tom, že bychom eh, chtěli přistoupit do Evropské unie. Už dlouho slýcháme různé komentáře v tom, že Černá hora je úspěšným kandidátem hmm, i mezi třeba balkánskými zeměmi, v různých ohodnoceních nás dokonce v rámci našeho regionu hmm, považují za lídry A to, že dostáváme taková hodnocení, vyplývá rovněž z toho, že Černá hora investuje mnoho úsilí na to, aby se přiblížila Evropské unii na té své cestě. Hmm, nijak neutucháme ve svém úsilí. Zároveň čelíme podobným problémům jako Evropská unie, ale cítíme určitou podporu a mm, cítíme se jaksi i povinni jít podobnou cestou. V jaké se nacházíme fázi na cestě do Evropské unie? Já bych teď chtěl zmínit něco, co řekl pan Miloš Kanoveč, náš prezident, který vystoupil na zvláštním zasedání Evropského parlamentu. Bylo to před časem. Řekl, jsme velice rádi, Pardon, tady my jsme rádi, že on jako jeden z prezidentů kandidátských zemí našeho regionu měl tuto možnost vystoupit v Evropském parlamentu. Já jsem dnes pečlivě poslouchal celou debatu a chtěl bych také říci něco za nás. Očekáváme, že v tom předvolebním období před evropskými volbami budete postupovat eh, s optimismem. Míním tím to, že bych vám chtěl v tom celém procesu popřát, abyste měli co nejméně problémů. Já bych vám chtěl popřát, abyste zachovali Evropskou unii jako takovou, takové, takovou naději, celou naději pro budoucnost. Protože pokud se vám to nepodaří, tak všechny kandidátské země, ale i ty členské státy eh, pak eh, budou vlastně, jak si, jak si dohoní nás ta naše historie. Ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné velice zajímavé myšlence, nebo k těm zajímavým myšlenkám, které se týkají reformy. Jsou to myšlenky, které jsem si dnes vyslechl v těch jednotlivých prezentacích. Myslím si, že v této debatě jste důležitými aktéry. V Černé hoře respektujeme demokratické hodnoty. Až se staneme členem Evropské unie, budeme velice šťastní. A chtěl bych říci, že i v této nestabilní chvíli, nebo v této chvíli nestability, je Černá hora na Balkáně mm, takovým důležitým bodem, protože zachováváme i evropské hodnoty a tradice. A i vlastně se tím blížíme svou politickou, svými politickými pozicemi. Pan Tajány řekl, Černou horu plně podporujeme. To řekl, když reagoval na projev našeho prezidenta v Evropském parlamentu. Takže přeji vám mnoho štěstí. Děkujeme vám za vaše příznivá slova a doufáme, že se tento sen jednou splní. Ze Spojeného království, ze sněmovny lordů, Charles Kinul. Děkuji. obávám se, že pokryje podobnou oblast jako kolega Roger Little před chvílí. Ehm, je to takové britské úsloví. Každý ve Spojeném království si přeje, aby EU prosperovala do budoucna. A já mohu s důvěrou říci, že je to v zájmu Spojeného království. Jestli jako já si přejete e, úspěšný demokratický projekt EU, aby uspěl, nebo prostě jenom silný, prospe, silné prosperující, stabilní sousedství, stabilního prosperujícího obchodního partnera, tak ve všech případech je to velice důležité. Je to součást toho procesu eh, změn proto, aby se zajistil úspěšný demokratický evropský projekt. A domnívám se, eh, že mohu poblahopřát lidem, kteří připravili návrh eh, zprávy, a, a, protože je výsledkem zdravé diverzity a mohu identifikovat dnes ve vystoupení každého řečníka právě tuto diverzitu. A žádná změna ovšem není řešení. A e, dále e, parlamentní angažovanost. My e, v Evropském výboru sněmovny lordů e, věnujeme velkou pozornost této angažovanosti, hodně cestujeme, přijímáme parlamentní delegace v Londýně a e, o to více teď během procesu Brexitu a e, dnes tady máme e, dva, členy, dva týmy, Roger a já, a druhý tým představuje Michael J., který je tu v jiné věci. A jestliže jsme pozváni na takováto fóra, anebo jako kosak v budoucnu, tak vám Eh, velice to oceňovat, protože cítíme jako poslanci, eh, že v sousední zemi máme mnoho podobných starostí jako jiní řečníci, ať už se to týká bezpečnosti parlament, poslanci mají potřebu o tom hovařovat, máme společné eh, problémy, co se týče obrany, eh, východní hranice Unie, to je společná starost. Máme mnoho společných starostí eh, ekonomických, máme tu vzájemnou provázanost finančních služeb, máme starosti v oblasti klimatických změn a celou řadu dalších. Když hovoříme o společných eh, starostech, eh, také musíme budovat společné porozumění a to je důležité pro všechny naše občany. Děkuji. Děkuji vám velice. Mohu vás ujistit, že v tomto výboru jsme velice citliví na všechno, co jste tady zmínil. To je velmi významné pro naše budoucí vztahy a můžeme se zavázat jako Evropský parlament, omlouvám se, že to říkám teď, ale že budeme se maximálně snažit, aby eh, delegace EU Spojené království vznikla co nejdříve, abychom mohli co eh, nejdříve začít rozvíjet naše nové vztahy. To bude velice vítané a děkuji vám za to. A nyní rumunský senát, pan Korlaten Titus. Děkuji. Co se týče budoucnosti Evropy, my v Bukurešti nahlížíme na ty obě dimenze, to znamená blízkou budoucnost, čeká nás 1. ledna 2019 předsednictví v radě, ale také eh, nás čeká nové legislativní období a chceme eh, samozřejmě eh, se věnovat těmto zásadním otázkám během rumunského předsednictví. Co se týče budoucnosti Evropy, my bychom měli zdůraznit, že hovoříme o společné budoucnosti. A ve společné budoucnosti tkví jádro naší diskuse. A to bude vyžadovat samozřejmě politickou vůli, vizi, mm, společnou moudrost. Musíme dosáhnout kompromisu, dokázat eh, skloubit různé typy zájmů členských zemí, ale také vyhnout se novým eh, dělítkům mezi Evrop, uvnitř Evropy a to jsou naše povinnosti a já mm, možná na konci ještě se vrátím k pojmu poctivosti, poctivě se k tomu stavět. Rumunské předsednictví rady eh, se bude snažit samozřejmě zpracovat témata, která budeme mít na stole a Eh, a doplnit ještě některé eh, aspekty důležité z pohledu střední a východní Evropy. Ale jak jsem říkal, my mm, jsme v složité situaci, kdy se snažíme řešit různé výzvy. Na konci března by měl nastat Brexit. Dále, co, eh, já navazuji na to, co mm, říkal Eh, eh, Lord Wilson. Eh, my patříme také mezi ty, kteří velice litují rozhodnutí Spojeného království, ale samozřejmě to respektujeme. A diskuse o budoucím rozpočtu Evropské unie také během tohoto semestru bude zásadní. Dále kam, volební kampaň před eurovolbami, konec, závěr kampaně a závěr předsednictví v červnu. Co se týče voleb, já se domnívám, že je třeba zmínit jednu věc, možná z trošku jiné perspektivy, než jak to bylo doposud. Ty hlavní zájem politických rodin se vždy týkal toho, kolik hlasů získáme, eh, jaká bude, zas, jaké bude zastoupení, kolik budeme mít poslanců eh, v EPP, u socialistů, zelených, ALDE a podobně. Tentokrát si myslím, že to bude nesmírně důležité, aby proevropské síly získaly silnou většinu v budoucím parlamentu. A to by mohlo změnit celé to paradigma. A myslím, že dnes my jsme připraveni z politického pohledu uvažovat z, tohoto, z této perspektivy o, o celé věci. My se chceme snažit nabídnout Evropské unii perspektivu na další pětileté období roku 2019 až 2024. To je hlavní cíl neformálního samitu na konci května v Sibiu, v mojí zemi. A chceme připravit toto předsednictví také v rámci dobrého partnerství s našimi partnery z TRIA, z Chorvatska, Finska, Rakouska, um, institucí evropských institucí a dalších partnerů. Ehm, připravujeme budoucí priority, bude to především růst, konvergence, konkurenceschopnost, soudržnost. Samozřejmě soudržnost, to je důležité pro celou řadu členských zemí, to stále je ještě významné téma, mám konkrétně na mysli střední a východní Evropu. Dále bezpečnější Evropu, to je o terorismu, o migraci, je to také o tom, co zmínil Ehm, druhý eh, zástupce britského parlamentu ehm, bezpečnostní výzvy z východu, dále Evropa jako globální hráč a v neposlední řadě evropské hodnoty a výzvy. Musím vás informovat, že na základě návrhu mého výboru vláda přijala specifický pod bod týkající se boje proti rasismu, intoleranci, xenofobii, antisemitismu a hate speechi. Eh, já jsem taky zástupcem různých evropských institucí, parlamentního schromaždění Rady Evropy eh, právě proti rasismu a intoleranci a na základě zprávy, kterou jsme vypracovali o situaci v členských zemích, některé eh, klasifikují situaci jako opravdu vážnou a to bude také součástí budoucího balíčku rumunského předsednictví a jeho priorit. Ještě poslední dvě poznámky. Věrohodnost procesu, evropského procesu, toto musím zmínit. Hovoříme o různých typech výzev, ale v našich zemích je důležité, když jednáme s občany, snažíme se jim vysvětlit, co jsou evropská témata, tak jsou také věci, a tomu musíme věnovat pozornost, která mohou vyvolat méně důvěry v evropský projekt. Uvedu příklad. Mohl bych jich uvést víc. Určitě. Jestliže jedna nebo dvě členské země stále v posledních letech odmítají rozhodnutí o přistoupení k, evropské, k šengenskému prostoru pro dvě země, nikoli na základě kritérií, ta plníme, ale na základě politických a někdy ekonomických argumentů, tak to v Rumunsku vyvolává frustraci vůči eh, Evropské unii. Jak to mám veřejnému mínění vysvětlit a jak mám posílit pro evropské cítění, které zatím je ještě silné, ale to jsou takové různé ehm, eh, těžkosti. A v neposlední řadě musím zmínit potřebu větší hloubky, eh, méně povrchnosti v chápání reality v členských zemích a v sousedství Evropské unie. Realita často je jiná, než se píše eh, v novinách. Nejsme všichni zcela stejní a měli bychom se rozhlídnout třeba do sousedství, nejenom na jich, nejenom na Balkán, to je dobré, jistě, ale také na východní dimenzi, ne proto, abychom eh, jak si zmrazili evropskou perspektivu pro některé eh, kandidátské země, jako třeba eh, Moldavskou republiku, protože ono je to daleko složitější, než se zdá. Takže poslední moje poznámka. Jedna z priorit by měla být vyhnout se novým hranicím v Evropě a musíme být poctiví ve svých rozhodnutích a ve svých hodnoceních. Děkuji vám a z České republiky pan Jan Skopeček. Dobré odpoledne. Bavíme se tady dneska o budoucnosti Evropské unie, jak by měla vypadat. Já si myslím, že k jakémukoliv úspěšnému plánu je nejprve potřeba si uvědomit tu realitu, jaká dneska v Evropské unii je. Je potřeba sejmout eh, ty růžové brýle, které dneska někteří eh, o Evropě eh, mají, když o ní mluví. Pokud si sejmeme ty růžové brýle, tak uvidíme, že velká část občanů se s, ze stávající hloubkou integrace nestotožňuje. Nestotožňují se ze stávající mírou centralizace, unifikace a přeregulovanosti Evropy. Při tom signálu, který eh, občané vyslali směrem k evropským politikům, je celá řada. Eh, je to odmítnutí Evropské ústavy v referendech, je to Brexit. Eh, proto si myslím, že jakýkoliv tlak na další politickou integraci, na další prohlibování té integrace povede k růstu konfliktů uvnitř Evropské unie a ty konflikty podle mého názoru můžou ohrozit Evropu jako takovou. Eh, Evropská unie podle mého názoru potřebuje hlubokou eh, transformaci. Eh, ta transformace musí začít uvědoměním si toho faktu, který tady zmínil předřečník z toho předsednictva, a sice, že neexistuje nic jako politický evropský lid. Musíme přestat vidět národní státy jako největší zlo a největší nebezpečí pro Evropu protože ty konflikty, které e, Evropa zažila e, v historii, e, podle mého názoru nesouvisí s existencí národních států, ale souvisí s ideologiemi, které byly nepřátelské vůči svobodě, na, vůči svobodě každého jednotlivce a ty vedly k těm obrovským tragickým konfliktům, nikoli v národní stát. Eh, transformace teda musí vést k tomu, že řada eh, pravomocí a politických oblastí, které nejsou efektivní eh, na evropské úrovni, by se na tu národní úroveň měly vrátit. Podle mého názoru by Evropská unie měla dělat méně, ale o to více efektivněji. Je také zřejmé, že názorů na to, jakým Eh, politikám a jakou cestou by se evropská integrace měla vydat, eh, existuje mezi jednotlivými členskými státy eh, celá řada. Myslím si taky proto, že je nezbytné, aby Evropa přijala ten koncept vícerychlostní Evropy. To znamená, aby státy, které chtějí se integrovat více a hlouběji, tu šanci měly, ale ty státy, které v některých oblastech vidí, že to není cesta pro ně, že by to dokázali dělat efektivněji, na národní e, úrovni, tak by jim to mělo být umožněno. A já jsem se tady včera e, e, účastnil meziparlamentního setkání, kde jsme diskutovali ekonomické otázky a mezi jednotlivými členy národních parlamentů i mezi jednotlivými členy Evropského parlamentu zazněla celá řada názorů na to, jak má vypadat budoucí ekonomická politika Evropské unie zaznívaly tady názory komunistických poslanců, kteří, vidě, kteří označovali Evropu za potápějící se Titanic kvůli úsporám, které se ve fiskální oblasti dělají. Naopak tu byli eh, mm, poslanci z členských států, eh, kteří říkali, že Evropa je předlužená, jednotlivé státy musí začít šetřit proto, aby eh, byla stabilita ekonomická na evropském kontinentu. Je zřejmé, že z této plejády eh, názorů nemůže vzniknout eh, nějaký rozumný kompromis, protože ta šíře názorů je opravdu obrovská a jediná šance je umožnit těm státům si skutečně vybrat, vybrat tu věc, ve které chtějí spolupracovat a dělat si, dělat si na národní úrovni to, co uznají za vodné. Já, jsem, já nechci nutit portugalské českému eh, komunistickému poslanci, aby měli větší deficit. Na straně druhé si nemyslím, že to je dobrá hospodářská politika eh, pro Českou republiku a eh, nikdy bych ji nechtěl, nechtěl propagovat. Myslím si, že je důležité posílit národní parlamenty a to je to, o čem mluvím, to je ta snaha Mm, vzít e, do, e, do té hry e, více, více národních států. Myslím si, že dneska role národních států na podílení se na evropské eh, politice je velmi malá. Všichni víme, že žluté karty a podobně nejsou příliš efektivní, nejsou eh, využívány často. Eh, bez zesporu všichni považujeme za užitečné, že se tady můžeme potkat a říci si různé názory, ale i tady v tom plénu vidíme, že ty názory jsou od jednoho extrému k druhému a že bude velmi těžké najít jakýkoliv kompromis a proto bychom měli všem národním státům umožnit se integrovat integrovat jen do té míry, eh, jakou uznají eh, za vhodné. Myslím si, že eh, posílení národních parlamentů a jejich vliv na to, co na evropskou legislativu, na to, co se v Evropské unii děje, je první cesta k tomu, abychom odstranili demokratický deficit Evropské unie, o kterém hovoří a který přiznávají i ti nejzaputilejší zastánci evropské federalizace. Pokud hm, podle mého názoru Eh, neopustíme eh, ten sen velkého evropského eh, superstátu, který je podle mého názoru nerealistický a jak ukázali občané v řadě evropských států, ho nechtějí. Pokud ho neopustíme a nezačneme znovu budovat Evropskou unii jako instituci spíše mezivládní spolupráce, tak podle mého názoru se nikam nepohneme. Eh, nikam nepohneme. Evropská unie bude dále ztrácet eh, důvěru občanů a eh, budou posilovat různé populistické strany, které si to téma, které občany zajímá, vezmou, naformulují ho a Eh, na rozdíl od těch tradičních stan, které, jak vidíme v řadě eh, států, jak no, nových členských států, tak těch starých, eh, nabírají na, na síle, tak budou nabírat na síle dál, protože ty tradiční strany zkrátka nejsou schopni a nejsou ochotně si přiznat, že evropský integrační projekt dávno zašel za nějakou optimální úroveň, která by byla efektivní a rozumná. Děkuji pěkně. Eh, děkuji. Nyní za Senát Španělská, pan David Luka. Ano, děkuji. Dobré odpoledne. Já bych eh, chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za tuto velice rozsáhlou výměnu názorů, která proběhla. Slyšeli jsme názory různých zástupců členských států. Také bych chtěl poděkovat eh, autoru Eh, zprávy, který, hm, ta zpráva byla jakýmsi základem pro tuto diskusi. Já bych chtěla říci, že pokud je nějaká věc, která charakterizuje Evropany, tak je to právě ta schopnost eh, snít. Ehm, poté, co zde byla třeba stoletá válka, tak eh, jsme chtěli snít o nějakém projektu, který by nás posílil, byl to sen, abyste byli orgány, které zastupují evropské občany. Mnoho projevů, které jsme dnes slyšeli, kritizovali Evropskou unii. A velice často, i když ne vždy, ale přesto velice často se, jsou to mm, politici, kteří kritizují Evropskou unii za to, co se jim samotným nepodařilo svalují vinu na Evropskou unii. Já bych chtěla naopak zdůraznit, jak Evropská unie byla pozitivní pro Evropu a jak to bude i v budoucnu. Dnešní Evropská unie je pozorována zvnějšku mnohými aktéry, kteří vlastně jenom čekají, až, až zkrachuje tento projekt, kteří se na to těší. potřebujeme dostatečné finanční zdroje, abychom řešili výzvy, potřebujeme také lepší sociální politiku, více opatření v sociální politice, na to upozorní občané. A také musíme ještě zlepšit eh, různé opatření, která přiblíží Evropu občanům. A pak ještě jeden bod, který vlastně vychází z toho prvního. Vnitrostátní vlády nesmí eh, vinit eh, Evropu za všechno, co se jim nepovedlo, nebo s čím jsou problémy. Protože i ty samé vlády mají přece své zástupce v Evropské unii. A mm, jsou zde eh, řešení těch problémů. V Evropské unii probíhá diskuse, ale není úplně uh, ideální. ještě jednou chci zopakovat, že často to bývá tak, že domácí politikové viní Evropskou unii za své vlastní neúspěchy, za to, za co by měli být odpovědní oni sami. V Maastrichtské smlouvě jsme přemýšleli o tom, jak může být posílena úloha Evropské unie. To je zase trošku jiný úhel pohledu, ale mm, jsou zde vlastně dvě takové myšlenky. První je Evropa občanů. Hovořilo se třeba o tom, že se má posilovat takovéto povědomí občanů a musíme také více eh, spoléhat na místní a regionální samozprávné orgány, protože právě místní a regionální úroveň je nejblíže občanům. Oni mohou přiblížit Evropu občanům. Takže je velice dobré, že je zde taková diskuse s vládou nebo s parlamenty, ale možná ještě důležitější je, aby i ty místní a regionální orgány byly přímo zapojeny do těchto aktivit. Je důležité, aby se evropští občané identifikovali s Evropskou unii, dochází takové, k takovému posunu od euroskepticismu až k určité eurofobii. Tak bych možná, e, to je termín, který bych možná použil, e, když popisuji situaci v mnoha evropských politických stranách. Není to tak, že ty strany by byly pouze euroskeptické. Oni se snaží zkrátka Evropskou unii zničit a musíme si toho být vědomi. Jak říkal pan e, Joachim Almunia, musíme řešit spoustu věcí, které ještě nebyly dořešené. Změna klimatu, Brexit, migrace a další. Ještě bych se chci trošku vyjádřit k migraci. Migra- migranti jsou lidé z jiných zemí, kteří utíkají, protože tam třeba umírají hlady, anebo umí, utíkají e, před válkou. Evropa vždycky byla takovým útočištěm nebo místem, kam přecházeli lidé. Eh, musíme být eh, schopni reagovat na takový jev. Musí to být, musíme mít nějaký dobrý způsob. Samozřejmě, že všichni chtějí mít pocit, že jejich hranice jsou bezpečné, ale já, se ne, já nemohu souhlasit s některými komentáři, které jsem dnes eh, slyšel v této místnosti. Já si opravdu nemyslím, že to, co zde v několika případech zaznělo, je ten správný přístup k migraci. Myslím si, že musíme postupovat rozumně, eh, humanitárně. A ještě poslední bod, který chci říci. Musíme volat potom, aby zde bylo více Evropy. Více pravomocí pro Evropský parlament, aby se posílila efektivita práce evropských orgánů. A musíme bojovat proti těm, kteří chtějí zbořit tu evropskou myšlenku. Děkuji. Nyní paní Mary McGuinness za Evropský parlament. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za všechny komentáře. Chci říci, že jsem nebyla zde celé odpoledne, ale mm, mý kolegové mě informovali o tom, že ta dnešní diskuse je velice bohatá. Já se také setkávám jak formálně, tak i neformálně se zástupci vnitrostátních parlamentů a vždycky si říkám, proč má někdo pocit, že nějakým způsobem spolu soutěžíme, že jsme nějací rivalové. Přece všichni pracujeme pro své občany jenom v trošku jiných orgánech. Myslím si, že bychom se nad tím měli trošku hlouběji zamyslet, protože vy z vnitrostátních parlamentů a my zde v Evropském parlamentu jsme všichni byli zvoleni občany a máme svou roli v těchto orgánech. Vždycky mě znepokojuje když slyším něco jako nemůžeme se dopracovat nějakého rozumného kompromisu. Já si myslím, že přece účelem nebo úkolem politiků je vždycky usilovat o nějaký rozumný kompromis a Evropská unie na tom pracuje. Neznamená to, že kompromis nás nějak oslabuje. Musíme být pragmatičtí a musíme hledat eh, řešení, protože jinak by zde nebylo vůbec žádné řešení. A teď asi vidíte, že já zase hledám, jak vyřešit eh, to silné slunce, které mi eh, svítí do očí. Čili musíme si všichni být vědomi své úlohy. Chtěla bych říci, že respektuji všechny své kolegy ze všech členských zemí, ať už jsou na vnitrostátní úrovni nebo na té národní, pardon, na té národní, eh, regionální nebo místní úrovni. A co se týče budoucnosti Evropy, chtěla bych říci, že jedním z takových eh, možná přínosů v uvozovkách Brexitu je to, že si vlastně najednou všichni možná uvědomí, co všechno Evropská unie přináší. Třeba svoboda mm, cestování, svoboda um, různé, to, že neexistují cla a tak dále. To jsou všechno věci, o kterých vlastně jsme ani nemluvili, všichni to brali za, považovali za něco samozřejmého a najednou se ukazuje, že to vlastně není. Za druhé, regulace. Bez regulace se neobejdeme. Možná můžeme tu regulaci připravovat nějak, nějakým lepším způsobem, ale mm, vždycky to musí být taková regulace, která bude ve prospěch našich občanů. Také nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že občané zavrhují Evropskou unii. Mm, také možná tedy to souvisí s tím, eh, že došlo k Brexitu. Vyslechla jsem si slova i některých eh, zástupců mé země, Irska, Mm, je tam ta otázka mezi Irském a Severním Irskem. Také si myslím, že bychom více měli přemýšlet o otázce solidarity, protože jsme viděli příklady třeba mm, toho, jak všech 26 zemí vlastně vyjednává s Spojeným královstvím. Takže bude to těžké, ale musíme hledat řešení. Myslím si, nebo doufám, že evropské volby budou o evropských tématech, protože mám pocit, že často v členských zemích se během evropských kampaní probírají domácí témata. Až se dostaneme do těch, k těm předvolebním kampaním v květnu, měli bychom hovořit o evropských hodnotách, o tom, jak je zlepšit jak eh, hovořit i třeba s kolegy, kteří mají pocit, že Evropa je jaksi příliš aktivní, že dělá toho příliš, že by mohla ubrat. Musíme mluvit navzájem spolu. A pak bych ještě chtěla říci eh, jednu myšlenku, která někdy, když si nedokážeme na něco utvořit názor, tak je lepší, jak se s tomu stavět eh, otevřeně jsme velice rádi, že jste přijeli na toto zasedání, ceníme si toho. Víme, také se s vámi setkáváme třeba prostřednictvím kosaku nebo jiných struktur. Opravdu, pokud se spojíme, tak budeme silnější. To je pravda a takto také se vyvíjela celá civilizace. Já doufám, že z dnešní diskuse si odnesme určité zamyšlení. Získali jsme také určitou reflexi ostatních zemí, ostatních kolegů z jiných zemí. Neměli bychom odejít s tím, že já si myslím to a on si myslí něco jiného a s tím eh, skončit. Mm, Evropská unie je lídrem v celých, eh, v mnoha důležitých oblastech, například rovnost mužů a žen, změna klimatu, práva občanů. V mnoha takových oblastech je Evropa lídrem. Já si myslím, že právě kvůli našim občanům a kvůli mladým mužům a ženám, kteří doufám přijdou k volbám, budeme, bychom měli být silnějšími lídry, měli bychom silněji prosazovat vizi Evropské unie a měli bychom také mm, umět, jak se vyjmenovat všechno, co se nám podařilo. A neměli bychom stále pouze hovořit o tom, co nefunguje nebo co by se mělo zlepšit, protože je zde mnoho věcí, které se podařily a které fungují pokud se pak jedna země rozhodne odejít z Evropské unie, tak vidíte, jak je to strašně obtížný proces, jak jsme navzájem propojeni s touto zemí. Takže děkuji za to, že jsem také mohla říct pár komentářů. Děkuji. Děkuji. A ještě jeden mluvčí ze španělského senátu. Prosím. Dobrý večer ve spolek. Velice vám děkuji za to, že jste uspořádali dnes tuto diskusi, protože v Španělsku je konsensus politických sil pro evropský projekt, ale rozdíly se týkají způsobů. Hodně jsme hovořili o zapojení mládeže, o tom, jak je to důležité pro jejich budoucnost. A vzhledem ke krizi, když hovoříme o krizi, je třeba taky hovořit o, ident, o krizi totožnosti. Co to znamená být Evropanem dnes? Jak občané cítí to, že jsou Evropany? Lidská důstojnost, svoboda, rovnost, lidská práva E, to všechno e, je, je e, součástí našeho společného cíle, kdy my jsme přesvědčeni, že opravdu s tímto směrem směřujeme. Bohužel krize ukázala absenci evropské struktury Um, úspory a škrty vedly k tomu, že v mnoha zemích se sociální stát okleštil. Přitom to je jaksi hlavní páteř našich zemí, které zajišťují minimální sociální služby pro to, aby mohli všichni občané plně plně mm, využívat svá práva a neoliberální politika nejenom omezuje občanská práva, ale i také různé nástroje, které tvoří a mm, e, odsuzují k vyloučení miliony lidí a ohrožují nás jako evropskou společnost. V tomto váku my vidíme, jak se vyvíjejí některé eh, projekty, autoritářské přístupy. My jsme proti takovým praktikám. Oni nebojují proti příčinám krize, ale systém je skorumpovaný. A liberální systém, který toto dovolil, navíc vytvořil takové klima, eh, že to takto probíhá. Ti, kteří eh, pociťují zlost, nejistotu, strach, cítí, že kdo přichází z vnějšku je nepřítel, to je ten, který za všechno může a nelze se proti němu bránit. A ono je těžké chápat, že finanční systém, který umožnil největší koncentraci bohatství, které zažila Evropa za uplynulé století, se zodpovídá za všechno toto zlo. Dnes Evropská unie se nemůže vrátit k původnímu projektu e, otců zakladatelů. Potřebujeme Evropskou unii? Ano. Potřebujeme ji všichni? Ano. Ale potřebujeme nové paradigma, nový evropský návrh, který překoná staré mm, myšlenky. Je potřeba Eh, více se opírat o národní parlamenty, aby to byla suverenita suverénních států, které se navzájem posilují. A díky projektům eh, jako spolupráce s demokracie, solidarita, s občanská sociální práva, modernizovat, pokročit. Musíme nechat za sebou zastaralé koncepce Maastrichtu a musíme být odvážní a dále podporovat instituce na cestě ku předu a opakujeme naši vůli a naše odhodlání vybudovat demokratický prostor v Evropě, protože si myslíme, že budoucnost našich národů eh, neznamená muset si vybrat mezi eh, úsporami a těžkým životem a krizí, a jak hlasování žen a ženská hnutí eh, byla eh, u zdroje konce autoritářských režimů, takže my jsme připraveni budovat Evropu, která eh, staví na lidských právech, svobodách a rovnosti mužů a žen. Děkuji. Slyším, vidím, že Ramon ještě si chce vzít slovo. Ano, děkuji mnohokrát. Především paní předsedkyně mi umožňuje eh, stručně mm, to schrnout, tačí mi pět minut. Chci vám poděkovat zástupcům národních parlamentů za spolupráci za účast na této eh, diskusi. Byl to opravdu moc dobrý nápad sejít se a společně popřemýšlet o těchto myšlenkách. Vlastně nikdo nevystupoval proti Evropě. To, co jsme slyšeli, to byly žádosti o méně Evropy, to znamená taková minimalistická Evropa. Nikdo nehovořil radikálně proti Evropě. To je pozitivní, i když samozřejmě byly velké rozdíly co se názoru týče na Evropu, kterou si přejeme. Třeba někteří se zastávali lepší Evropy, která překoná své staré sociální problémy a podobně. A v rámci, nebo to je všechno součást oblasti vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A oceňuji tady ten duch důvěry. Paní Guinness a Rike Guerrero to říkal taky. My hovoříme o Evropě, jako by to byly dva politické tábory proti sobě, ale ve skutečnosti my jsme všichni na stejné cestě. Tady není žádná dichotomie nebo eh, žádné rozporné postoje, musíme být konstruktivní. Slyšeli jsme tu tři důležité myšlenky. Za prvé, e, snahu o větší zapojení národních parlamentů při výkonu evropského semestru. To si myslím, že vyžaduje zapojení, které bude e, znamenat demokratičtější zapojení do evropského řízení, protože demokratický deficit e, je tady nepochybný. Eh, a musí se překonat. Druhá, eh, druhý požadavek, demokratický proces v Evropském parlamentu, tam by bylo potřeba, aby národní parlamenty se také mohly více zapojit, nejenom eh, v rámci subsidiarity, ale celkově. A pak je tady poptávka po zapojení eh, místních a regionálních aktérů. Několik eh, řečníků o tom hovořilo, nejenom výbor regionů. A vybavuji si vystoupení Irska a dalších zemí, které o tom hovořili. A je potřeba zdůraznit také starost, kterou vyjádřila řada kolegů, co se týče Brexitu. Irsko lituje eh, a, a jak si má obavy, co se týče hranice, jiní zase otázku vztahu se Spojeným královstvím, litují, že neexistuje konstruktivní projekt eh, pro naše budoucí vztahy se Spojeným královstvím tato nová vazba musí být posílena, musí být zvláštní, mimořádná. My bychom neměli je nechat jen tak a je potřeba rozdělit odpovědnost za eh, hlavní témata, ať už je to ochrana eh, občanů, sociální péče eh, a rozdělit tedy ty úkoly mezi členské státy a Unii. Není možné jenom se navzájem obvinovat. Důstojnost na pracovišti, rovnost, Je lepší nedávat rány pod pás. A musíme si to pamatovat, protože tak či onak všichni se všichni sdílíme stejné odpovědnosti. Co se týče klimatických změn, zástupce dánského parlamentu o tom mluvit, já se vlastně divím, protože jako by byla Evropská unie z čeho si obvinována. Eh, z úst z Dánska, já chápu, že je kritický postoj, ale všechny, pro všechny třetí země je Evropská unie eh, v čele, eh, co se týče omezování emisí, co se týče alternativních zdrojů energie, ale konec konců rozumím, že jako klimatické změny znamenají eh, společnou starost pro eh, členské země Evropské unie a mm, je to jedna pasáž zprávy, odstavec 8, který vyžaduje transformaci rady v legislativním smyslu. Taky zazněla kritika eh, na adresu úsporných opatření, to je v národní kompetenci s velice rozdílnými postoji uvnitř Evropské unie a je důležité mm, eh, také zdůraznit eh, účast zástupců Černé hory Turecka, kteří vystoupili a jejich vystoupení byla velice zajímavá eh, ve prospěch eh, připojení k Evropské unii. To, co říkal kolega z Turecka, je důležité hovořit o o, o rozdílech. Eh, o tom hovořil vlastně rumunský zástupce parlamentu a kolega, můj kolega Pascal Duga hovořili o diferencovaném přístupu no, nebude jiná možnost, to je jasné, než budovat Evropu eh, v rámci soustředních kruhů. Třeba kolem eurozóny, třeba se to rozšíří o další země, že eh, to zahrne další prostory, se kterými máme přátelské vztahy, jako třeba Norsko, Švýcarsko a podobně. To by byl nástroj, který podobně jako posílená spolupráce bude znamenat nezbytný nástroj pro budování Evropy v budoucnosti. A na závěr bych chtěl říci, že existuje mm, názorový proud, celá jedna škola, kterou bych označil za většinovou, ale samozřejmě eh, při vší úctě, eh, ohledně té široké cesty, která si přeje lepší Evropu, rychlejší, efektivnější, mrštnější, ale schopnou čelit výzvám, kterým budeme časem čelit. Děkuji vám. Vzpomínám si v roce 2008, když jsme čelili celé řadě krizí a uvažovali jsme o tom, jak je překonat tak jsme věnovali velkou pozornost tomu, co máme dělat. Ale teď si myslím, jak eh, Joaquín Aliumunia říkal, eh, eh, obsah politik toho, co máme dělat, je jedna věc, ale taky si musíme říct, jak to dělat. A to tady celá řada vystoupení zmínila, tak Joachim to e, říkal, budování důvěry, budování demokracie, zapojování občanů, subsidiarita, to jsou všechno velmi důležité věci e, pro efektivnost celého procesu. To právě silně zaznělo ve všech vašich vystoupeních. A poselství, které my jako političtí eh, lídři a představitelé máme eh, za povinnost také lépe eh, chápat, že nemůžeme něco občanům vnucovat změny v Evropě a musíme s nimi vést dialog. A až tedy se rozjedeme do svých domovů, tak musíme toto poselství vzít sebou a že je naší povinností snažit se mluvit s eh, občany, eh, vést s nimi dialog, protože nemůžeme dál pokračovat ve změnách, pokud se s tím lidé nebudou stotožňovat a nikdo to nedokáže lépe než ti, kteří jsou lidmi voleni v obou, obou eh, skupinách parlamentů. Takže eh, já bych s dovolením ještě také využila dvě minuty, abych vás informovala, jak se stojíme, co se týče přípravy voleb příští rok už e, jsou zvolena data, bude to mezi 23. a 26. květnem. Také jsme v parlamentu rozhodli o budoucích um, Eh, budoucí velikosti parlamentu, bude to 705 eh, europoslanců bez Velké Británie, bohužel, a rozhodli jsme se o eh, rozhodli jsme o rozdělení těchto mandátů mezi členské země ehm, a z tohoto pohledu jsme připraveni, taky jsme změnili nařízení o evropských politických stranách a nadacích. Máme teď novou komisařku Věru, Věru Jorovou, která eh, bude mm, se věnovat právě těmto změnám a rizikům, která mohou vyplývat ze situací, které třeba eh, vedly k eh, aféře Cambridge Analytica. Takže toto nařízení vítáme, aby mm, chránilo evropské volby před zneužíváním osobních dat a manipulací s daty, takže taky do toho investujeme testujeme. A tak to tedy vypadá a já doufám, jak říkala paní McGuinness, taky oceňujeme vaši podporu. Musíme Eh, zajistit, aby tyto eh, volby byly opravdu o Evropě. Samozřejmě všichni máte různé vnitrostátní otázky, které budete s lidmi projednávat, ale pojďme, ať během eh, této kampaně je skutečně ta kampaň zaměřená na Evropu. Potřebujeme konstruktivní parlament do budoucna, který bude schopen rychle ustavit eh, Evropskou komisi, který eh, připraví eh, jaksi dobré vztahy s, a, s Evro- s, se Spojeným královstvím. Nesmíme ztrácet čas, protože tento parlament eh, ukončí své, mm, svou činnost prakticky v eh, dubnu a nový parlament eh, zasedne víceméně v září, takže musíme zajistit optimální podmínky, a, mm, abychom, aby prošli těmito všemi procesy, které někdy mohou být složité v případě takových velkých změn velkých evropských institucí. Tím bych ukončila toto zasedání. Děkuji vám za vaši účast a ne, nejenom zastoupení velkého počtu členských zemí. A um, my um, skutečně oceňujeme velkou účast i z kandidátských zemí. Děkuji vám za to a skutečně ta diskuse byla velice užitečná a kvalitní a pomůže dokončit zprávu a rozprava o budoucnosti Evropě bude pokračovat dál. Děkuji vám a šťastnou cestu domů.